So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně, kolegové, vítám vás zpět na zasedání našeho výboru. Mám tu čest, že mohu u nás přivítat našeho pana předsedu, pana Buska. Vítám vás v tomto výboru. Já vím, že se velice zajímáte o ochranu životního prostředí a proto jsme velice rádi, že jste dnes zde s námi. Vítám také našeho generálního tajemníka Klauze Veleho, to je člověk, který se také zabývá touto problematikou a také vítám našeho místopředsedu pro ekologické otázky Isabel Durand. Vítám vás a také ostatní spolupracovníky. budeme, máme před sebou slavnostní moment, kdy budeme podepisovat deklaraci EMAS. Eh, zpráva životního prostředí v Evropském parlamentu. My eh, pracujeme již na ekologických normách mnoho let a my jsme požádali občany a také další subjekty ve společnosti, aby se připojili k našemu úsilí a proto je důležité, abychom my sami byli vzorem. A Evropský parlament v této oblasti již mnoho udělal Máme úpravu EMAS od roku 2004. A pan předseda říkal, zám slíbil, že přijde mezi nás a že podepíšeme nový dokument. My Evropském parlamentu máme združeno 27 národních parlamentů a bylo by dobré a i bude dobré, když EMAS se také dostane z této budovy do národních parlamentů a budeme mít vnitrostátní EMAS a tak bychom mohli také velice dobře spolupracovat. Vítám vás zpět, dávám vám slovo pro váš příspěvek a prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Opět mám tedy příležitost navštívit výbor pro životní prostředí Envy. Před sebou mám ještě 14 měsíční či 16 měsíční funkční období ve funkci předsedy parlamentu a potom se vrátím do tohoto výboru. Dnes dochází k opětnému podepsání závazku EMAS a to je velice důležitá věc, protože my chceme opět říci, že máme velký zájem o tuto záležitost. Evropský parlament o zelených aspektech politiky již dlouho diskutuje od svého založení od roku 1979 a bylo to vždy naším průřezovým tématem. Máme od eh, roku 1979 také stálý výbor a můžeme říci, že máme know-how a také jedinečnou expertízu v tomto parlamentu. Takže návrh, abychom naši myšlenku EMAS rozšířili na další národní parlamenty v EU, je velice dobrý návrh. Je, my jsme pevně přesvědčeni o tom, že můžeme snížit naše ovlivňování životního prostředí 17 procentní snížení CO2, z, k, k to došlo za posledních šest let. My jsme také slíbili, že dosáhneme 30% do roku 2020. Možná, že se nám to podaří trošku dříve. také podporujeme eh, elektřinu z obnovitelných zdrojů a také spoříme vodu a papír. Pan generální tajemník inicioval studii, zpracování studii v minulém týdnu tak, abychom měli set, offsettingový režim pro snížení emisí CO2. My také se budeme snažit vyrovnat naše cestovní emise. Jestliže chceme být věrohodní při diskusi o životním prostředí, tak musíme sami udělat naše domácí úkoly a proto je dnes dobrý důvod se sejít a znovu podepsat dohodu EMAS. Já jsem také přesvědčen o tom, že před sebou máme Cancún, což je důležitá událost pro tento výbor, pro Evropský parlament, pro celou Evropskou unii, protože my nadále chceme být vůdčí silou a dokážeme dosáhnout mnohých cílů v Cancunu. Já doufám, že sdílíte i vy tento názor. Pravděpodobně nebude, by nebylo možné dosáhnout cílu v oblasti emisí ale měli bychom zaměřit naše úsilí na tři základní body, které můžeme daleko snáze dosáhnout. Za prvé je to problém odlesňování, jak zastavit odlesňování, za druhé technologie, všechno, co je spojené s technikou a s technologií. V Evropském parlamentu v různých výborech dobře víme, že bez nových technologií nemůžeme zastavit zhoršování životního prostředí a klimatické změny. A musíme zlepšit také technologický transfer. Transfer je nutný špatný směrem k méně e, rozvinutým zemím a také směrem k nově se rozvíjejícím ekonomikám a také je tato věc důležitá pro nás. A poslední bod, o které musíme razantně diskutovat, je přizpůsobení, eh, tedy Fond pro přizpůsobení a snížení dopadů. Zahájili jsme tento fond v Poznani, před, eh, v Kodani před rokem to bylo, eh, také se v tom pokračovalo a no, pro nové rozvíjející se ekonomiky je tento fond velice důležitý. A my bychom Eh, se v této oblasti ještě měly zlepšit a pokud dosáhneme výsledků v Johannesburgu, pak to bude také dobré pro Cancún. Já jsem se osobně sešel s různými státníky a hovořili jsme o třech bodech. A já pojedu na jeden den do Mexika s kolegy a já přemýšlím o tom, že deleguji zodpovědnost na Jo Leinena a že tento dvakrát nepojedu na konferenci. Já jsem naštívil Bali, byl jsem v Bali, v Poznani, v Kodani před čtyři dny v Nairobi, to znamená, že mám již jisté zkušenosti. Já si myslím, že možná z určitého ohledu by bylo lepší, kdybych delegoval svou zodpovědnost. Já jsem s předsedou E, výboru Envy o tomto začal diskutovat prvé před několika dny. Samozřejmě jsem ochoten jet, ale možná, že z určitého toho hlediska by toto řešení bylo lepší. A to je asi všechno. Thank you very, very... Velice, velice vám děkuji. My víme, jak jste zavázán ve věce ochrany životního Eh, prostředí. Víme, kolikrát jste se zúčastnil zasedání COPS a víme, že i program v Cancúnu bude ambiciozní. Také na eh, listopadovou plenárku připravujeme usnesení, takže eh, víme, co se to bude probírat prvně ve výboru a poté na plenárním zasedání a naší ambici je dosáhnout globální dohody ve věcech ochrany životního prostředí. V podstatě realisticky si přejeme v Cancúnu vyjednávat o aspektech eh, takovéto globální dohody a možná na pozdějším zasedání COP v Johannesburgu tu budeme mít už komplexní dohodu. A proto bude nezbytné, aby část dohody byla stvořena již v tom Cancúnu. A vím, že vy byste velice rád tam vycestoval a byl tam s námi, ale chápeme váš nabitý program Víme, jaká jednání musíte provádět eh, ve věci jiných tematických eh, balíčků, tak víme, že rozhodně budeme mít vaši podporu a budeme komunikovat i v Mexiku. Děkuji vám a nyní předám slovo naší místopředsedkyni Izabel. Eh, Já si myslím, že je důležité se zabývat eh, tematikem EMAS. Já eh, jsem tím pověřena. Podle mého názoru je zapotřebí skutečně provést slova v čini. Vaš výbor Envy není jediným výborem, který eh, vypracovává návrhy zákonů, ale abychom měli modelový charakter, tak musíme ukázat, že nástroje, které máme, jsou skutečně dobrými nástroji. Proč například kupovat eh, vozidla, která mají menší emise CO2? A nebo proč používat dobré energetické stroje? když bychom měli spotřebovat více takovýchto zdrojů. To jsou všechno takové body, které musíme vyřešit tak, abychom snížili naši ekologickou stopu. Jistě se nám podařilo docílit celé řady věcí, ale my se musíme mobilizovat sami jako členové Evropského parlamentu, ale musíme mobilizovat eh, celou, veškerý personál, tak, aby skutečně EMAS eh, se dostal do každodenního života. Jinak eh, je třeba skutečně se zabývat snižováním CO2 a můžeme to dělat takovým způsobem, když dokážeme, že my jako parlament, eh, ne že bychom měli nulové emise, ale že se skutečně snažíme získat jak ekologický, tak ekonomický užitek, což znamená, že můžeme snížit rozpočet Evropského parlamentu. Když máme skutečně vynikající ekonomické eh, síle, eh, cíle, tak se nám podaří docílit i celé řady dalších věcí, jako například eh, snížit ekonomické výdaje. Máme k dispozici vynikající nástroj, bude podepsána charta pro následující rok, ale co je důležité, uvádět eh, naše cíle také do život. Já si myslím, že máme skutečně ještě další zodpovědnost v tomto směru. Na jedné straně eh, provádíme návrhy zákonů a na druhé straně musíme jednat podle těchto zákonů a uvádět je v život. Já si myslím, že to bude již dostatečně velký cíl. Děkuji vám, paní předsedkyně. A nyní tu máme příspěvky za každou politickou skupinu. Vím, že naše hlavní takovou zátěží je cestování za prací do Štrasburku, takže všichni jsme si tohoto vědomi, tak se prosím tomuto tématu v příspěvcích nyní vyhněte, můžeme to projednávat i jindy, ne nyní. Teď tedy příspěvky v první řadě kolegyně Linda McEwen, která byla zpravodajkou na řízení EMAS, takže bych jí zřejmě předal slovo v první řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já ani nebudu potřebovat ty tři minuty, abych hlavně chtěla poděkovat našemu předsedovi. Vím, že otázku klimatických změn bere velice vážně a velice eh, těžce pracoval v Kodani v tom smyslu, aby se eh, dosáhlo nějakého pokroku. Eh, vy, kteří pracujete v institucích, víte, že i v této sněmovně, v, te, v těchto budovách bychom měli eh, mnohé zlepšit a proto je EMAS tak důležitý. Uh, když jsme se dohodli eh, změnit IMAS v loňském roce, tak eh, jsme si uvědomili, že v první řadě musíme splnit i naše domácí úkoly. V první řadě tady se to týká těch uhlíkových kompenzací, eh, týká se to změn v našich budovách Ovšem, máme tu samozřejmě různé stížnosti, kam třeba směřují plastové láhve, nebo mohu uvést i jednoduché příklady. Ve Štrasburku máme různé kontejnery na různé druhy eh, odpadu, ale když to jde personál uklízet, tak to nakonec háží všechno do jednoho pytle. A možná to v Bruselu bude probíhat podobně. To znamená, i v této naší instituci je třeba mnohé zlepší. A proto jsem ráda, že EMAS se bude uplatňovat po celé Evropské unii i v různých jiných organizacích. V loni jsme si ověřili, že něco takového je možné. Náš Evropský parlament zasedá v různých místech, v různých zemích, v Lucembursku, ve Štrasburku, v Bruselu, takže se ostatně projevilo, že i my, když s tím máme v těchto třech jiných zemích eh, problémy, jak to bude pak s různými podniky po celé Evropě. Důležité tedy EMAS takto sjednotit, zharmonizovat, aby tedy i různé podniky, organizace mohly snižovat eh, tu uhlíkovou stopu a eh, také vylepšit celou řadu věcí, které postihují klimatické změny. A děkuji vám, pane předsedo, že jste se k nám dostavil, i vy, paní místo předsedkyně a doufám, že všichni se aktivně zúčastníme na EMASu. Děkuji a nyní pan Richard Zeber. Ah, Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že nás navštívil pan předseda Buzek s panem generálním tajemníkem a s paní místopředsedkyní. Já jsem velice rád, že na sebe vzal Evropský parlament tento závazek. Nechci se zabývat jednotlivými situacemi ve Štrasburku a podobně, protože situace je závažná, ale pokud se týče Cancunu, tak by mě velice potěšilo, kdyby pan předseda se zúčastnil této konference, protože máme Lisabonskou smlouvu a tak jako parlament bychom vyslali jasný signál. To není žádné snižování významu pana předsedy, pana Leinena, který udělá skvělou práci, ale pan prezident Busek by byl skvělým symbolem a také by zdůraznil význam Evropského parlamentu svou přítomností. Pokud se týče EMASu, tak tady chci zmínit ještě několik malikočkostí. Bylo zmíněno, že bychom měli být dobrým příkladem. Tady vás žádám, abyste zkontrolovali, jak to vypadá s naší vozovou službou, eh, jak to eh, tedy dopadá s výběrovým řízením a také proč nemůžeme mít e, šetrnější auta. Myslím si, že tady bychom hodně mohli ušetřit CO2 a také dalších věcí a měli bychom všichni lepší svědomí. Les dopoledne jsme také hlasovali o lehkých užitkových vozidlech, o snížení CO2 a proto bychom měli být příkladem. Mě zajímá jako nekuřáka jedna věc. My tady všichni všude máme e, krásné štítky, nekuřáci, ale nikdo to nedodržuje. My pořád děláme pravidla pro ostatní, ale jako poslanci je nedodržujeme a proto bychom měli být důslední i zde v parlamentu a dodržovat pravidla, protože jinak nebudeme důvěryhodní. A potom ještě otázka vody. Já nemám ten dojem, že tento parlament e, zde šetří vodu. Vím, že ve, v parlamentu, tedy v Bruselu a také ve Štrasburku se snažíme eh, šetřit vodou. Nyní jsme projednávali tři směrnice o vodě a měli bychom zde postupovat přísně, ale především musíme příkladem jít my. Děkuji především dávkovače vody ve Štrasburku jsou na záchodech jsou skvělé, protože nemají velký užitek, ale strašně moc potřebovávají. Pan Davis, děkuji pane předsedo. Chci op, ještě jednou uvítat pana předsedu a jsem rád, že, jsme, že bude znovu podepsán EMAS já si myslím, že bychom měli být v EMASu jako výbor pro životní prostředí vedoucí silou. Ještě jeden bod. Já nevím, že by nějaká automobilka dělala statistiky o například o izolaci. Je to otázka řízení měřením. A když dojde k využívání energie a vody a dalších zdrojů a odpadů, tak potom se dostanete do automobilky a tam je vždy napsáno v automobilce, to jsou naše cíle, to je to, co děláme a já bych uvítal, kdyby například pan generální tajemník by zvážil, stali bychom nemohli mít něco podobného, takovou nástěnku, kde by byly napsány naše cíle, tak aby navštěvníci to mohli vidět, tak abychom byli opravdu příkladem pro podobné instituce. Děkuji, pane Davisi a poslední řečník Karl Schlitter. Děkuji, já jsem nedávno byl zvolen za zodpovědnou osobu pro EMAS. Já vás vítám, pane předsedo, a také děkuji vám předem za podpis, ale myslíme, si, že musíme myslet na to, co všechno jsme nesplnili, nebo před deseti lety jsme schválili, že 5% energie budeme produkovat sami, ale neviděl jsem nikde žádné solární kolektory na třetě. Takže kde je těch 5% vlastní energie, o které jsme eh, rozhodli, ale nic se nestalo a proč používáme papíry 80 granů, 65 by stačilo a e, plastové lahve, proč tady nemáme opět napěnitel, naplnitelné vody. Takže já si myslím, že daleko snadnější je znovu naplnit e, skleněnou lahev. A pokud se týče e, lamp a svítidel, tak my, já si myslím, že my nadále používáme žárovky s rtutí a kdo je, kdo je vyměňuje, to také není snadná a také LED eh, žárovky eh, trvají, mají trvadlivost o pětkrát delší. Sice jejich prvotní nákup je dražší, ale z hlediska dlouhodobého se to vyplatí. A také počítače. Já dostanu, myslím si, eh, je každý rok nový počítač. My to nepotřebujeme, to je otázka managementu. Například ve Stockholmu městský úřad by mohl do, získat eh, daleko více počítačů a mohli bychom také použít systém Light Clyde. A také naše počítače, to jsou jednotlivé terminály, ale pak můžete počítat vlastně používat i také starší počítače, protože server je v hlavním počítači a potom můžeme používat i starší laptopy, protože potom se programy, software se mění jenom na velkém serveru a nebudeme muset pořád si měnit software sami. My bychom ušetřili čas, také softwaráři by ušetřili čas a také ušetříme energie. O tom bych chtěl diskutovat dál. Pokud se týče aut, tak o tom už se hovořilo, proč bychom nemohli mít také menší auta, které která by se dobře řídila. Já nevím, proč bychom nemohli odjet domů na kole a zase zpátky přijet. My smíme jezdit na kole jenom v průběhu dne. My bychom měli mít šanci také jet na kole domů a přes noc druhý den zase kolo vrátit. To jsou moje každodenní zkušenosti, ale my předkládáme hodně různých návrhů, ale především bychom se měli zaměřit na je provádění. Děkuji, takže pane předsedo, celá řada nápadů v tomto výboru a společně s ostatními poslanci, jak bylo řečeno, že bychom měli uspořádat také workshop o EMASu, tak abychom vysvětlili eh, ten, eh, tento dokument. Good ideas. Děkuji, ano, byly to opravdu výtečné nápady, ty, které navrhujete, zejména o všech těch žárovkách a osvětlení a elektřině. Pan generální tajemník požádal administrativu o tom, co máme učinit. Zmínil deset nejdůležitějších bodů v rámci EMASu plus tedy otázku, takže před námi leží odpovědi. Jednou z těch myšlenek je právě vyměnit všechny žárovky v rámci osvětlení v průběhu příštího roku bude to stát 1 až 2 miliony a myslím si, že eh, finanční návratnost tu bude za 4 roky. To znamená, rozhodně to není eh, špatné vzhledem k tomu, že se nám opravdu ty vložené prostředky vrátí za čtyři roku. Pak jsme tu měli takovou myšlenku boxu na dobré nápady. Eh, o tom ještě budeme hovořit možná ani takovou skříňku na dobré nápady nebudeme potřebovat, protože myslím, že každý, jak tu sedíte z vás, má dobré nápady, takže stačí jenom zahájit eh, diskuzi na to téma, ještě jednou ji zahájit, protože musíme být velice otevření, eh, musíme komunikovat. Pokud si přejeme být lídry, jak na evropské úrovni, tak na světové, musíme tu mít EMAS, takže prosím přistupme k podpisu. Ano, to je opravdu dobré poselství, děkuji vám, že jste se sem dostavil. Ještě vás chci upozornit, že nás natáčí parlamentní televize. Společnost médií je vždy e, příjemná, takže nyní tedy podepišme tento náš závazek e, druhého období EMASu, prosím. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, wir fahren fort mit... Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat dál. Po předsedovi parlamentu mám tu čest přivítat mezi námi komisařku pro námořní záležitosti a rybolov v našem výboru ENVY. Samozřejmě, že my nejsme výborem pro rybářskou politiku, ale náš výbor si přál tady tuto rozpravu. My nechceme překračovat kompetence jednotlivých výborů, nicméně prostředí moře má hodně co dočinění s environmentální politikou, takže jistě si se zájmem vyslechnete, jaké iniciativy chystáte pro udržitelnou politiku v této oblasti. Dnes ráno jsme schválili usnesení týkající se mořských vrtů. Hlavně jsme se zabývali tím, co můžeme učinit pro ochranu našich vlastních vod Připomínám, že jste ve Štrasburku před letní přestávkou měla skutečně vynikající projev, který byl jasný a jasně nám ukázal, jaké požadavky musíme klást na ty subjekty, které využívají eh, tuto, toto prostředí. Rybolov to je skutečně komplexní téma. Buďte ještě jednou srdečně vítána, paní komisařko, a prosím, seznámte nás vašimi myšlenkami v oblasti rybolovu. Děkuji. Vážený pane předsedo Lajnene, ctění poslanci a poslankyně, jsem opravdu velice poctěna, že mohu dnes s vámi hovořit o um, reformě společné rybářské politiky. Tato skutečnost, e, vlastně o čem tu budeme hovořit, je hodně propojená s životním prostředím, proto jsem opravdu ráda, že mohu hovořit s vámi a že vás mohu obeznámit s tím, na čem pracuji. Velice mne to těší, protože budu potřebovat vaši podporu, když si budeme přát radikální změnu v naší politice, tak abychom mohli zachovat určitou udržitelnost v našem úsilí. A ještě bych, pokud to mám vyjádřit jinak, řekla, aby naše politika byla úspěšná, mělo by, oblast rybářství úzce spolupracovat s kolegy z životního prostředí, tak to se nám podaří dosáhnout společných cílů v obou politikách. Takže, jak tu již zaznělo, rozhodně nebudu skrývat eh, ty hlavní faktory eh, námi prováděné reformy. My si myslíme, že opravdu potřebujeme přístup z hlediska ekosystému v rybářské politice, integrovanou námořní politiku, a, a, hlavní pilíře, kterou je vlastně ta směrnice o mořském prostředí včetně její strategie. To znamená, že nová politika musí mít dobrý environmentální statut z hlediska životního prostředí a námořního prostředí. Způsoby, jakým je rybolovná politika prováděna, musí eh, tedy být eh, pozitivní jak pro zachování eh, stavu ryb, ale také savců, kteří žijí v vodách. Je třeba zachovat udržitelnost To znamená chránit i ty mladé ryby a vše zapojit také do programu Natura 2000 a plnit z něj vyplývající povinnosti. Samozřejmě potřebujeme i re- redukce či odstranění těch eh, ryb nevhodných pro výlov. Stávající eh, rybářská politika totiž má závažné nedostatky, ty, které jsem popsala. Nyní tu máme zelenou knihu a celá řada zúčastněných stran s námi víceméně souhlasí. Ne úplně všichni, ale velká většina z ní. Máme tu strukturální a, eh, přebytky a celá řada a, eh, druhů ryb eh, je téměř ohrožena vyhynutím. A na zasedáních rady se udělá, uděluje čím dál více kvót a to vede k opravdu velkým téměř pohromám a je třeba tedy ještě předtím, než proběhne reforma politiky, toto změnit a doufám, že si vysloužím vaši podporu. Nicméně byla bych ráda dobře pochopena. Záměrem eh, této politiky je, aby to nebylo jenom úsilí prováděné radou eh, nebo abychom vinili za vše jenom radu. Myslím si, že přístup eh, z hora eh, dolů není účinný pro to, abychom eh, řádně vyřešili problémy průmyslu rybářství. Máme tu tedy nadměrné kapacity, krátkodobé plánování a ten přístup z hora dolů. To jsou ty hlavní problémy. A k tomu ještě občas opravdový nedostatek politické vůle a to je všechno dohromady účinný recept na tu pohromu, kterou zažíváme nyní. Jak jsem již mnohokrát řekla v této sněmovně i na jiných fórech, stávající situace jednoduše nebude fungovat. Potřebujeme opravdu hloubkovou změnu a reformu v rybářské politice. A pro, jednou provždy tedy musíme se zasloužit proto o to, aby eh, životní prostředí a rybolovná politika byly v souladu. Musíme více chránit ekosystémy a tímto by se měl řídit náš eh, postoj. Výsledkem toho pak rybářská politika bude ochraňovat takové, obsahovat taková opatření jako ochranu například i podvodních vod, ochraňovat eh, také korálové oblasti, mořské dno. Lépe budeme také ochraňovat různé eh, chráněné druhy ryb. A stejně tak mořské ptáky. A Mm, celkově ty námořní otázky budou lépe skoordinovány, i včetně toho, co se týká zachování zdrojů. Je třeba více eh, integrovat tyto opatření do dlouhodobějších plánů. To je velice důležité. Ostatně mým záměrem je rozšířit dlouhodobé plánování eh, na všechny eh, druhy komerčního rybolovu tento optimistický tón, co se týče našich záměrů, a cílu, ale má v pozadí jedno upozornění. Je třeba být upra- opravdu upřímný. Všechny ty dobré úmysly eh, budou jenom prázdnou skořápkou, pokud eh, naše mysl se nezmění. Musíme se snažit vyhnout mikromanagementu na politické úrovni. Musíme eh, zavést to, že si budeme stanovovat takové cíle, které nám pomohou umožňo, eh, používat nástroje, eh, účinné nástroje členských států, takové nástroje, které umožní se zúčastnit všem zainteresovaným stranám. Pouze v takovém případě dosáhneme opravdového zlepšení, co se týče eh, souladu a z toho důvodu si myslím, že naše politika bude zelenější, jednodušší a decentralizovanější. Toto je tedy náš cíl. Znamená to, že musíme stanovovat jasně a rázně naše priority, když tady budeme stanovovat i naše základní priority a cíle. Pokud si budeme stanovat matoucí cíle, tak to povede jenom k splnění takových krátkodobých eh, ambicí. A myslím si, že tato, toto téma je pro všechny velice důležité a chci tu říct si velice jasně, že všem musí být jasné, že bez opravdu zdravých zásob eh, ryb žádné účinné rybářské politiky a vše na ně návazné nebude existovat. To znamená, tato politika musí také zajistit živobytí, udržitelné živobytí pro uh, rybáře a jejich rodiny. Tato sociální dimenze mě nyní přivádí k malým eh, rybářům, protože tito opravdu často přispívají k, k sociálnímu a ekonomickému blahobytu v těch pobřežních oblastech a o to zřejmě většina z vás velice dobře ví lodě, rybářské lodě menších rozměrů tolik neškodí životnímu prostředí. Často jsou také selektivnější než jiné části velkých flotil a pro mě je tedy velice důležité zajistit, aby tyto pobřežní flotily nevymizely z naší reformy. Ještě předtím, než projev dokončím, ráda bych jednu věc zdůraznila. Společná rybářská politika není jenom o teda takovým relativně malým sektorem eh, rybolovu. Zakry, eh, obsahuje také tržní eh, sektor, ze kterého vlastně plyne 50 importu. Proto je naší povinností a je to ostatně i naším cílem podporovat opravdu udržitelný rybolov také mimo eh, vody EU a to prostřednictvím bilaterálních rámců, regionálních rybářských organizací a bilaterálních dohod. Eh, mohu vás ujistit, že tady tato vnější dimenze tvoří zásadní součást mého reformního programu. Navíc bych ráda navrhla i důležitou roli pro společnou tržní organizaci, která by měla eh, být eh, takovou důležitou částí té reformy, kterou provádíme. Musíme zajistit to, že ryby, které si kupujeme, pochází z opravdu zdravých a udržitelných zdrojů a měli bychom se snažit pro ně eh, nalézt tedy dobré umístění a řádné označení. A na závěr jsem si vyhradila jeden takový velice důležitý bod a tím je spolurozhodování. Tato reforma bude první v historii Evropské unie, která bude rozhodnuta vámi a radou společně. Tím, že jste si mě sem dnes pozvali, jste již prokázali, jak aktivně se chcete účastnit v procesu reformy společné rybářské politiky a to mne velice těší. A já chci být nyní upřímná, budu potřebovat vaši pomoc v době diskuzí a vyjednávacího procesu, abychom se dohodli na opravdové reformě. Je tu mnoho hlasů, které zaznívají, které si myslí, že reforma může být provedena tak, že se něco překroutí, změní a pak je to již učiněno. A já takovým hlasům musím občas čelit, ale jsem přesvědčena, E, že jen něco takového není dostatečné a proto potřebujeme i vaše opravdové zapojení, abychom těm výzvám ustáli. Ty myšlenky, které si vyměníme spolu e, dnes, budou dobrým základem pro naši reformu a vyzývám vás vřele, abyste i nadále pokračovali v té aktivní účasti na reformním procesu, rybářské politiky a těším se na tu nadcházející spolupráci v nadcházejících měsících a letech. Děkuji, pan, pane předsedo. Ano, děkuji. Ano, děkuji, paní komisařko, děkuji vám za tuto jasnou prezentaci vaší politiky. Já myslím, že vy jste nás nesklamala. Je to pokračování toho, co jste řekla na plenárce a na, při jiných příležitostech. A sice to, že trval, že bychom se měli snažit také o trvale udržitelný rybolov a tady žádáte také o naši podporu a proto o tom nyní budeme diskutovat jako první pan Zéber. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji paní komisařce za její slova. Myslím si, že s naším výborem může počítat pro reformu společné rybářské politiky, především pokud se týče trvalé udržitelnosti. Víme, že e, rybí populace je hodně přelovena a je třeba vytvořit rovnováhu. Já jsem letos navštívil Island a byl jsem velice na mě zupůsobila místní rybářská ryborovná politika. Já jsem dospěla k, dospěl k závěru, že potřebujeme jednoduchou politiku s kontrolou a tvrdými sankcemi. Ale čím je e, politika širší a rozmanitější, tak pak je kontrola e, těžší, ale je to správné to, co vy jste řekla, jednoduchá politika a také tvrdá tvrdá kontrola a tvrdé sankce a pak zaručíme trvalou udržitelnost také u rybolovu. Pokud se týče Natury 2000 a biodiverzity, tak víme, že v současné době dochází ke ztrátě biodiverzity pouze 10% na tu oblasti natury jsou mořské oblasti, ale vy nemůžete navrhovat oblasti pro Natura 2000, ale je třeba také vaší podpory, abychom stanovili lepší oblasti pro Natura 2000 a bylo by žádoucí, aby také tyto oblasti byly mořské oblasti. Děkuji, pane Zebere. Kiton Arzenis. Vážená paní komisařko, vítám vás v našem výboru. Váš úvod mi připadal velice vhodný a v tomto smyslu bych vám rád položil několik otázek. V první řadě v mnohých textech komise zaznamenáváme různé hypotézy, které jsou tam směšovány, například když se hovoří o tuňákovi a o socioekonomických dopadech, o tom, zda toto bude zahrnuto do přílohy 1 či 2. A já bych rád věděl, zda směšujete nebo pomýšlíte tedy také o možnosti úplného vymizení. Tedy, že bude zakázán rybolov tuňáka. Dále v tom dokumentu, který hodláte zveřejnit v říjnu, týkající se reformy společné rybářské politiky, tak bych rád věděl, zda přijmete také z usnesení parlamentu. To znamená, že to budou dohody s třetími zeměmi pouze ve chvíli, kdy opravdu bude i dostatečné množství rybolovných možností pro místní rybáře. Děkuji. Děkuji. Chris Děkuji, paní komisařko. Paní komisařko, děkuji vám za vaše úvodní slovo, které velice vítám. Již jsem vám minule řekl, že vaše funkce je jedna z nejdůležitějších v komisi. Podíváme-li se na váš mandát za několik let a na vaše úspěchy, pokud bude reforma úspěšná a ryby se vrátí do moře, pak to bude opravdu velký úspěch. Několik otázek. Vy už jste na to eh, asi odpověděla, ale já jsem slyšel, že prý vaše ambice se snižují, protože je na vás vynakládán velký e, politický tlak, ale vy jste chtěla udělat základní principiální reformu. A takže možná, že byste se k tomuto také chtěla vyjádřit, zdali toto je pravda. Za druhé, Tak jak já to chápu z hlediska evropské rybí populace, tak společná rybolovná politika znamená, že chceme politiku populace zachovat na stejné úrovni. Někde se e, populace obnovuje, ale situace je velice špatná. To znamená, že Eh, populace nejsou dostatečně početné a také úlovek pak není takový, jak si rybáři představují. My bychom možná měli snížit také náš rybolov a měli bychom být trpěliví tak, aby rybí populace mohla dorůst, tak, aby toto začarované kolo bylo přerušeno. A já se chci zeptat, jakou politickou podporu máte vy pro nutné změny? Jaké po, jakou politickou podporu máte v komisi například od pana předsedy? Protože vaše úloha je velice důležitá. A pokud se týče rady, uh, tak je tam dostatečný počet hlasů, který uznává, že je třeba udělat dlouhodobé trvalé změny a nebo opět budou vaše snahy potlačeny letos prosinci. To jsou opravdu tvrdé otázky na tělo a také určitě dostaneme konkrétní odpovědi. Paní Santrin. Merci, euh, madame. Děkuji. Paní komisařko, dovolte mě, abych vám poděkovala za to, že jste se dostavila do našeho výboru a chtěla bych využít vaší přítomnosti, že skutečně v červnu tohoto roku jste měla velmi zodpovědnou odvážnou pozici týkající se kvót na odlov tuňáka protože vy se angažujete hlavně v ochraně zvlášť ohrožených druhů. Co se týče biodiverzity, tak o té jsme hlasovali v parlamentu minulý týden. A evropská strategie skutečně neuspěla a Parlament rovněž řekl, že důležitá je rybolovná politika v této, odpos, v této oblasti. Stav mořského životního prostředí je skutečně velmi ohrožující. 80 populace je ohroženo a další 30 je pod hranicí normální biodiverzity. To bylo také zdůrazněno protože my se zaměřujeme obvykle na ekonomické využití, což není dobré. My máme ale globální zodpovědnost a my se musíme snažit řídit mořské zdroje a to je rozhodující. Paní komisařko, chtěla bych vás ujistit, že máte naší podporu, co se týče reformy společné rybářské politiky, tak, aby jednotlivé druhy mohly být zachráněny, tak, aby jednotlivé mořské druhy mohly být eh, účinně ochráněny. Bylo by dobré, aby skutečně jsme se zabývali kritériemi eh, biodiverzity, které jsou integrální součástí námořské eh, eh, moře, mořské politiky a bylo by dobré se tím zabývat více do hloubky. Děkuji, děkuji vám. Kenia Prandy. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Také já bych rád poblahopřál paní, nebo poděkoval paní komisařce za to, že je zde a že si přeje naši podporu uh, Eh, do budoucnosti tak, abychom měli udržitelnou rybářskou politiku. Když se setkávám s lidmi a hovořím s nimi o Evropě, často si stěžují na skutečnost, že Evropský parlament musí neustále cestovat do Štrasburku a považují to za ten nejhlavnější nedostatek Evropy. A já často odpovídám, to jste ještě neviděli evropskou rybářskou politiku. A opravdu to myslím velice vážně. Pro mě toto je tedy způsob nebo cesta, kterou by Evropa neměla kráčet a musím říci, že vlastně nám říkáte nyní to samé a stěžujete si na radu, ale neměli bychom si stěžovat už jenom na radu a opravdu se těším na ty vaše návrhy o budoucí rybářské společné politice, takže do toho nyní nebudu zacházet do, do podrobností, ale mám tu jednu otázku, která se týká toho přístupu z hora dolů a v tom, jak vidíte, eh, velký problém a v té věci, že bychom se měli snažit být regionálnější. To, jak nyní rybářská politika probíhá nyní a jak jsou členské státy zodpovědné za implementaci a že v tom členské státy nejsou často velice striktní, tak bych byl rád, abyste nám řekla, jak jste si jistá, že na té regionální úrovni to bude lépe fungovat než na té národní. Také v tom může být problém. Pak tu mám ještě otázky o o Tuňákovi obecném. Zúčastnil jsem se jedné konference, kde jsem zjistil, že Evropa má takové stanovisko, s kterým bych mohl souhlasit, ale Japonsko to jaksi blokovalo a Japonsko uh, Eh, řeklo, že Cities to neblokuje, mm, toho, tu nějaká, že ten problém je někde jinde, takže eh, souhlasíte s tím a myslíte si, že s tou nulovou kvótou eh, se záležitost vyřeší? A také hovoříte o, o chovných stanicích nějaká v středomorské oblasti. A ještě jednu věc, ta je možná taková techničtější, eh, týká se toho platebního eh, systému v případě překročení kvóty na jeden rok a nižší kvóty na nadcházející rok. V roce 2007, když byla snížena kvóta, eh, ICAT dohodl tento vratný systém pro nadcházející dva roky ale už se tam to snižování kvót eh, znovu nediskutovalo. Takže takovýto fenomén může znovu nastat v listopadu na příštím zasedání ICATu. E Já jenom doufám, že nás ujistíte, že se tak již nestane. Děkuji, prosím, pokud byste byla tak laskavá odpověděla. I would like to thank everybody. Děkuji všem za konkrétní otázky. Nejdříve chci zdůraznit, že já mám velká očekávání spojená s reformou. To souvisí nejenom s mojí vlastní stižádostí, to souvisí s načasováním, jestli propásneme tuto možnost, tak nebude mít rybolovu žádnou budoucnost a o tom jsem přesvědčena proto jsme udělali formální hodnocení současné situace a také jsme eh, nechali zpracovat hodnocení eh, dopadu naší současné politiky, takže my máme výsledky v současné době, jaké jsou dopady naše politiky. Takže jsem se obrátila na radu a na komisi, protože někdo se tady ptal na politickou podporu. Já jsem tato fakta komisi předložila. Předložila jsem tedy toto hodnocení a hodnocení jasně říká, jestliže budeme nadále v naší politice pokračovat, potom za deset let v roce 2022 budeme mít pouze 60 zdravé rybí populace. To není eh, hodnocení nevládní organizace, je to formální hodnocení dopadu komise. To znamená, že toto je velká výzva. Proto kolegium rozhodlo, že mě chce bude podporovat i v mé radikální reformě. Takže nyní je čas tuto reformu spustit. A já však chci být velice upřímná. Komise předloží návrh, a to je, co já mohu upřímně říci, že opravdu můj návrh ambiciozní bude. Tento návrh se dostane sem a také do rady a e, parlament bude, e, tedy návrh bude předložen nejenom na výboru pro životní prostředí, ale také bude předložen na plenárním zasedání a budeme potřebovat e, vaši podporu a také celého Evropského parlamentu. Takže návrh bude skutečně ambiciozní, nebude to minimální společný jmenovatel všech návrhů, které jsem obdržela. Ale pak musím jít do rady. A tam budeme muset jednat, to je jasné. A já tady chci říci, tady byla položena další otázka týkající se situace v radě tam nemáme příliš mnoho spojenců a tady mluvím o vládách. Problém souvisí s tím, že tam samozřejmě u stolu sedí ministři pro rybolov. Ale někdy ministři, já totiž mám několik případů členských států, že ministr pro rybolov je také ministr pro životní prostředí. A dokonce ani tito ministři nepodporují skutečnou změnu eh, politiky. A jestliže je tam, jsou tam ministři pro rybolov, potom je situace daleko horší. Oni musí obhajovat své vlastní zájmy. Já si nestěžuji na radu. Já neházím všechnu vinu na radu. Ale já chci zopakovat, že Toto je společný přístup, společný institucionální přístup. Vždy se říkalo, že dáváme peníze, potřebujeme velké lodi, budeme lovit stále více a více a potom, jak to dopadá, házíme výmět zpět do moře. To byla naše dosavadní politika, takže co mohu očekávat od rady? Já očekávám od rady, že v listopadu a v prosinci se sejdou a já ji předložím návrh na další léta a já jim budu tvrdit to, co tvrdím e, již pořád, ale nikdo mi nevěří ani nyní. 20 dní před radou, oni si myslí, že zase s nimi budu vyjednávat. Dejte mi 100 tun tresek a já ti dám 100 tun sledů a tak dále. A tak se ale nedá pokračovat tady já potřebuji vaši podporu. Já ho tam hodlám jít na radu v listopadu a v prosinci, až budeme rozhodovat o budoucích kvotách. Chci vyslat první signál. Já chci říci, toto je marži, marže, kterou mám. Můžu jít, dejme tomu, až pod ten horní okraj marže ale nemůžeme ignorovat vědecké důkazy. Jestliže vědecké důkazy budou ignorovány, a to se dělo v minulosti a mohla bych vám to také doložit, to se týká druhů, kde například vědecké e, důkazy říkali, musíte ulovit jenom 10 tisíc tun a my jsme ulovili 20 tisíc tun. A někteří ministři za životní prostředí, oni neustále hovoří o trvale udržitelném rybolovu, ale oni pak tam přijdou a chtějí stále vědět, vyšší a vyšší kvota. Já nechci nikoho obvinovat, já se jim mohu postavit, ale já chci, aby vy jste pochopili, že potřebuju vaši podporu, protože rada nemá ráda radikální změny, nechci je vinit. To je prostě způsob, jak to děláme již celá léta. A já také musím jasně říci, že jsem zjistila, že již dvakrát komise se o reformu pokusila to není moje myšlenka, můj nápad. Již komise se dvakrát o reformu pokusila, ale stroskotala. Musíme být opatrní, musíme jednat, ale musíme být tvrdí. A nyní ke konkrétním otázkám. Tu nějak obecní. Nyní Eh, ta záležitost studie CITES byla velkým zklamáním a potom přišlo Japonsko a řekli, my jsme ta velká moc, která má peníze. Takže co máme dělat? Co budeme dělat? Nemáme žádné řešení, až to můžeme projednat na dalším zasedání CITES. My můžeme uh, se pokusit přesvědčit o tom, že musíme dodržovat kvóty eh, navržené vědeckými, eh, vědeckým výzkumem. Já příští týden dostanu určité hodnoty a já s tím půjdu na ICAT. Jestliže vědecký výzkum mi řekne, že musíme snížit kvóty, tak to hodlám udělat a také, jestliže nebude schoda, tak jednoduše uzavříme, ryb, ukončíme rybolov v určitém těch oblastech. Musíme také eh, analyzovat eh, ohrožené druhy a dlouhodobý plán je velice důležitý nástroj a je to jediný způsob, jak přesvědčit členské státy, aby s námi spolupracovali. My máme například úroveň trvale udržitelných úlovků a potom můžeme dát určitý čas členským státům na splnění cílů. O Tuňákovi se bude konat rada IKATu v Paříži, dostaneme tam nejnovější informace a zde budeme muset také tlačit na Čínu A my musíme především také přesvědčit ostatní aktéry. My hovoříme o tu nějakou, tu, tu nějakou obecné, děláme si velkou reklamu, hovoří se o tom, že maso tu nějaká je zdravé, ale nehovoříme o ostatních zemích ve středozemí. Je tam Turecko, Libie, Tunisko a ti také loví a jenom jak je můžeme kontrolovat, eh, by můžeme udělat prostřednicím IKATu a také můžeme na ně působit prostředí ICATu, ale já se také budu snažit přesvědčit turecké orgány, že mají s námi spolupracovat. Tam máme velké problémy, nevím, zda-li budou úspěšné, ale musím se v každém případě o to pokusit. Pokud se týče koordinace, a toto je návrh, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme spolupracovat, na tom, abychom společně definovali určité oblasti ve všech členských státech, kde musíme chránit, například kvůli biodiverzitě anebo kvůli tření ryb a podobně. My musíme přesvědčit členské státy, že když tyto zóny budou definovány, že nám to velice pomůže. Jinak nemůžeme kontrolovat kvóty. Máme tady e, výlovky, máme výlovky, které jsou vyloděny na zem a potom máme také výmět ale musíme to také delší dobu sledovat Eh, v uzavřené oblasti. A potom kontrola v uzavřené oblasti je daleko snažší. A pokud tam máme problémy v uzavřené oblasti, eh, určité definované oblasti, pak ji můžeme úplně uzavřít a nebude se tam lovit. Je tedy důležité, abychom stanovili, definovali tyto oblasti a pak stanovili pravidla pro jejich ochranu. Pokud se týče regionalizace, a vzájemné schody, tak schoda je velice složitá, protože politika je také složitá. Kdybychom měli jednoduchou politiku, pak by byla kontrola jednodušší. Ale komise má také možnost pozastavit platby z evropského rozpočtu, těm zemím, které nedodržují pravidla. A regionalizace je zaměřena na zvýšení odpovědnosti eh, příslušného sektoru a regionu. Tak, jak velice dobře víme, tak regiony mohou eh, tuto toto lépe organizovat, protože jestliže se jedná o malou oblast, tak jednotlivé orgány ji dokážou lépe kontrolovat a mohou také kontrolovat dodržování pravidel, pokud budou chtít. A poslední odpověď týkající se partnerských dohod to je aspekt externí zahraniční politiky, již jsem zmínila, že musíme prostřednictvím vnější politiky šířit naše standardy, protože dovážíme hodně ryb, také musíme přesvědčit exportující země, že musí lovit trvale udržitelným způsobem a my máme také pečeť pro trvalé udržitelnosti pro dovozy. O tom jsem také hovořila s panem komisařem de Guchtem pro obchod a já doufám, že se vydáme stejn, cestou ke stejné iniciativě. A nyní máme rybolovné partnerské dohody. My chceme aby zde se pouze lovilo v oblastech, kde jsou přebytky. Tady máme také problémy s místními obyvateli a máme jednu z největších dohod s Marokem, to je druhá největší dohoda. A tato dohoda má protokol, který vyprší ke konci ledna. A doposud posud jsem zatím eh, protokol neobnovila, protože marocká vláda nám nedává veškeré údaje o příjemcích a také o obyvatelích na západní, v západní části Maroka. To znamená, že my bychom chtěli tuto situaci dobře vyřešit. De, dala jsem jim poslední eh, lhůtu, eh, ve které se na nás mají obrátit. Já předložím své konkrétní návrhy v rybolovném výboru po, za dva týdny. To bude návrh této dohody a také nového protokolu, protože tato dohoda nás dvakrát netěší já vás tímto chci jenom ujistit, že nenecháme situaci ve stejné situaci. Já hodlám v rámci reformy mít novou eh, kapitolu o dohodách. Tato kapitola by měla zaručit lidská práva v zemích, kde my lovíme a také tam požadujeme monitoring příjemců, protože opravdu dáváme k dispozici hodně peněz. Děkuji. Tato politika má hodně aspektů. Je to malá politika, ale má velké dimenze, má také průřezové aspekty a další aspekty. Takže téměř všichni chtějí hovořit. Máme tady velký zájem žil, paní dva, tři minutky každý, prosím. No, budu velmi stručný. Mám otázku týkající se Maroka. Vy jste hovořila právě před chvilkou o Maroku a hovořila jste o prodloužení dohody o rybolovu s Marokem, která vyprší v lednu 2011. A vy jste měla v červnu zasedání a řekla jste, že zřejmě padne jiné rozhodnutí. Dnes máme ale již konec září, takže by bylo dobré, kdybyste nám sdělila, jak vypadá situace dnes. Vy jste sice označila, že za 15 dní dojde k určitému e, dalšímu zasedání. Proč se o tom zmiňuji? kvůli tomu, že e, tuto sobotu se setkám s ministerstvem nebo s ministrem pro zemědělství a rybolov. A když si přejete, abych vám řekl, o čem jsme se bavili během tohoto zasedání, tak vám to rád sdělím, a nebo mu můžu také předat určité poselství a potom získat určitou zpětnou vazbu, protože rozhodnutí má padnout během dvou týdnů. Ano, to je nabídka. Nabídka. Ještě bude následovat další. Existují specifické také eh, relace. Já mám totiž za ženu Maročanku, takže další prosím. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji komisarė, dėkui už jūsų pristatymą. Pane předsedo, děkuji. Chci poděkovat paní komisařce za její příspěvek a ta má otázka se týká jedné konkrétní věci. Na úvodu září komise předložila návrh na navýšení kvotu na tresku v Baltském moři, přestože Toto rozhodnutí se zakládalo na vědeckých podkladech. Baltské moře je opravdu znečištěné. Plankton tam téměř neexistuje, vzhledem právě ke kvótám ryb a ryb je tam čím dál méně. Kvóty jsou překračovány, opravdu podstatně překračovány. To znamená, když bylo učiněno toto rozhodnutí, brali jste v potaz eh, tuto situaci a ty vědecké podklady. Eh, samozřejmě, vím, že členské státy musí splnit své úkoly, ovšem Evropská komise by měla také vystát svým závazkům a řádně připravovat návrhy. Reforma rybářské politiky je dobrá, nicméně vody v našich mořích jsou závažně znečištěny a e, je tu tedy i ta návaznost na kvalitu našich ryb. Děkuji. Děkuji. François Croset. Monsieur le Président, Madame... Ano, pane předsedo, paní komisařko, už padlo celá řada, padla celá řada zajímavých věcí. Chci se vrátit ještě k tomu, že dochází k nadměrnému odlovu, což znamená, že málo subjektů respektuje uh, kvóty. E, jde také o podporu trvale udržitelné flotily, ale flotila skutečně respektuje environmentální závazky. Co to znamená? To, že máme velké potíže. A když hovoříme o biodiverzitě a biodiverzitě druhů, tak musíme zároveň hovořit o e, tisíce druhů povolání, která jsou také ohrožena. Čili musíme také e, hovořit o flotile, pobřežní flotile. Vy jste hovořila o pobřežní e, flotile. To je právě takový subjekt, který skutečně přispívá ke každodennímu životu robářů. My celá desetiletí vidíme, že je určitá nerovnováha mezi takzvaným eh, komerčním a eh, malým rybolovem. A právě ti malí rybáři mají takový pocit, jako kdyby byli obětováni tomu komerčnímu rybolovu. Když hovoříme o držitelném rozvoji, tak musíme mít na mysli právě tento malý rybolov. A co chcete, paní Komisařko, udělat pro podporu tohoto malého rybolovu? A jakou roli má kultura, akvakultura? My jsme říkali, že eh, akvakultura by eh, mohla být jakýmsi řešením eh, pro náhradu takových druhů, které jsou určeny k vymizení máme určité problémy sanitárního charakteru, máme problémy které jsou řízeny právě, které souvisí s řízením akvakultury. Chtěla bych se dozvědět od vás, co si myslíte, jaký má dopad eh, právě akvakultura. Máme eh, také smlouvy se třetími státy. Jak eh, co můžeme učinit pro to, aby právě naše rybáři nebyli znevýhodněni? Děkuji, François Croset, Maridusko. Eh, tak för att du som eh, Děkuji, paní komisařko. S velkou ctí vás zde vítáme v našem výboru. Myslím si, že vaše účast zde je velice důležitá. Je trošku smutné, když nasloucháme tomu popisu, který činíte o tom, jak aktéři z rybolovného průmyslu, včetně politiků a ministrů, vlastně negují důkazy té katastrofy, která je naprosto zřejmá. Všichni to uznáváme v tomto výboru, že existují klimatické změny. Přestože na stole leží tolik vědecky podložených důkazů, mnozí politici i nadále negují skutečnosti. Neustále ještě spochybňují. To je opravdu lidský problém vůči důkazům o katastrofě i ostatní jsou stále slepí a negují to. Všechny mé otázky eh, v podstatě již byly zodpovědnosti ve vašem projevu. Velice ráda jsem si vyslechla to část, když jste hovořila, že eh, opravdu chcete provést vyčerpávající reformu. Já jsem eh, členkou Baltského povodí, po Baltského to není tak obrovské moře ve srovnání s ostatními, ale vy, kteří tu oblast znáte, ví že, ví, že nám hrozí katastrofa. Tam se totiž vody příliš často neobměňují, je to oblast zranitelná, i co se týče samotné rovnováhy a opravdu potřebuje tedy návrh, který by pokryl i tuto baltskou obra, oblast je třeba naléhat na ty skutečnosti, které tu byly zmíněny. Pak ještě jedna věc. Jedná se o ty lidi, kteří po generace pracovali eh, v oblasti rybolovu a kteří vlastně z ničeho nic eh, nemohou toho rybolovu eh, zanechat ze dne na den. V určitou dobu budeme muset zajistit lidem, aby z rybolovu mohli žít, i když tu budou. Nebo jaké tedy možnosti tu pro ně budeme mít, když tu budeme mít tak teoreticky výtečné rekonvenční programy, programy pardon, ti lidé i nadále budou žít na pobřeží, jak tedy budou moci změnit tu svoji eh, hospodářskou činnost tak, aby přežili, když jim odebereme rybolov. Existuje na to nějaká konkrétní odpověď? Co nabídneme těmto lidem? Gardini. Děkuji, Elisabeth Lagardi. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, já jsem skutečně velmi pozorně naslouchala vašim, vašemu projevu. My máme eh, mnoho eh, desítky a stovky pobřežních kilometrů v Itálii. A já bych se chtěla eh, dozvědět něco o, o tuňáku obecném. Zda počítá se s určitými uh, omezujícími opatřeními. A jak bylo řečeno, jde určitý druh, který je z ekologického hlediska eh, kompatibilní. Vy jste hovořila o určitém postupu. V tom postupu že chcete zařadit taxi a kvóty v rámci ekologického přístupu. To by se mně moc líbilo, bylo by dobré, abychom k tomu získali ještě další informace, tak aby naše systémy byly účinné. Vy jste hovořila o postupu ze zhora dolů ale někdy to vedlo k tomu, že nebyly vyřešeny problémy a to z toho důvodu, protože ten nástroj nebyl přiměřený pro vyřešení daného problému. Ráda bych se od vás dozvěděla, zda jste schopna nám říct, zda existují plány obnovy pro některé populace, které byly silně odloveny přeloveny. A potom eh, některé problémy týkající se flotily. Situace je taková, že opatření pro subvence, pro podpory, například eh, pro sešrotování plavidel, nejsou různé podle toho, zda se jedná o komerční rybolov, který obnáší 80 flotily, anebo zda se jedná o ten malý rybářský odlov. Existují zde značné problémy právě u těch eh, pobřežních rybolovů. Já jsem pro restrukturalizaci u společného tržního řádu. Vy jste hovořila mimo jiné také o označování. A já jsem si jistá, že je to bod, kterému se budete ještě více věnovat. O co se jedná? Jedná se o takzvanou první prodejní cenu. A potom další věc, to jsou dovozy ze třetích zemí. Tady jsou cla velmi nízká, což znamená, že to podkopává produktivitu našich rybářů. Možná, že byste mohla říct pár slov o budoucím financování. Pravila jste, že existují určitá pravidla, která začnou platit od 1. ledna, což znamená, že ty státy, které nedodrží pravidla od 1. ledna příštího redu, tak, roku, tak nedostanou také podporu. Ale ráda bych věděla, zda eh, podpora celkem zůstane pro rybolov stejná. Co to asi? Děkuji. Chci velmi poděkovat paní komisařce za to, že se k nám dostavila a velice jasnými slovy s námi pohovořila. Chtěla bych se vrátit k tomu tématu nadbytečného výlovu v Balckém moři. V mnoha případech jsme k tomu nadměrnému výlovu již hovořili v oblastech jiných moří, ovšem Balcké moře zaznamenává takové specifické problémy, které jsou na to napojeny. Když dochází k nadměrnému výlovu lososa, tak to vlastně znamená méně příjmu a méně obchodních e, příležitostí pro společenství, které se nachází podél těch řek, kudy lososy e, směřují Já dostávám mnoho dopisů od lidí z těch říčních oblastí, kteří tam tedy žijí a jsou znepokojení s tou měnící se situací. Bylo zjištěno, že vlastně ta hospodářská hodnota pro tu společnost jako takovou z těch ryb, které e, tam směřuje 400krát e, nyní nižší ve srovnání s možnostmi ryb, které se nacházejí pouze v moři. Další problém eh, Balckého moře je eutrofizace a vlastně Balcké moře je jedním z nejvíce znečištěných moří na eh, světě a problémem je eutrofizace. Velké predátorské ryby, které se tam nacházejí, tvoří součást toho problému. Je to proto, že tam není eh, dostatečný počet eh, takových velkých predátorů, kteří by konzumovali ty menší. To znamená, že následně plankton směřuje do nižších oblastí a v podstatě na povrchu, na hladině moře, na hladinu moře se dostávají zejména v letních eh, Eh, dobách eh, velké nečistoty dochází opravdu k toxickému znečištění. To znamená, já se táží, jaké plány máte na eh, vyřešení těch specifických problémů nadměrného výlovu v Baltském moři. Děkuji. Julie Galen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já vím, že jste ve vašem úvodu zmínila právě i ten dohled, který hodnáte provádět i u těch eh, menších eh, rybářských flotil. Byla bych ráda, kdybyste nám více řekla o tom, jak to hodláte provádět a jak hodláte provádět i tu diferenciaci mezi těmi menšími eh, loď, rybářskými loďmi. Uh, a například co se týče toho tradičního pobřežního výlovu. Další otázka se týká, a že bych vlastně ani nemohla e, tu zastupovat e, britské rybáře, kdybych nezmínila některé naše ostrovy, E, neočekávám ani, že byste na to byla schopna nyní dostatečně reagovat. Nicméně e, tyto se potýkají s potížemi právě těch vnějších dohod a toho, aby partneři zachovali své kvóty. Islandsk, Island a Faorské ostrovy e, mají nesmírně vysoké kvóty a tedy v rámci té nové politiky eh, budou tam opravdu ráznější pravidla a, a zejména budou ta pravidla opravdu uplatňována. Pan Teodoros Kulakakis. Paní komisařko, Velice vám děkuji e, za e, výtečný projev. Chtěl bych se vyjádřit ke třem tématům. To první se týká pobřežního e, rybolovu ve srovnání s průmyslovým rybolovem, jak o tom hovořila paní Hasy. Já tu otázku položím v propojení na turistické oblasti, protože skutečnost je taková, že ryby, které se loví v pobřežních oblastech a turistických oblastech, mají mnohem vyšší hodnotu a je třeba tedy nalézt způsob, jak chránit právě tento druh rybolovu. Protože ryby. To není zdroj, který by byl tak hojný na této planetě. Jich opravdu není nadbytek. Mohou se vyčerpat eh, ryby populace. A ti, kteří provádějí nadměrný výlov, tak vlastně porušují určitá pravidla. Druhá věc, akvakultura a určitá obava s tímto spojená. Nadměrné užívání antibiotik v těch chovných stanicích. Nadměrné užívání těchto druhů léků představuje obrovská nebezpečí. My to zaznamenáváme i eh, v nemocnicích. V jiných odvětvích se antibiotika eh, užívají také v nadměrném množství. Rybolov a konkrétně akvakultura velice provádí to, že často se nemůže těm rybám dodat lék jen jedné jedině rybě a proto se tedy užívají hojně pro všechny. Třetí témata. Určitá tendence vrátit se k takové možnosti jakoby regionální e, rybářské organizace, která by prováděla kontrolu nad plněním legislativy. Já mám určité pochybnosti zda by chom měli tedy obecně směřovat k té regionální úrovni a zda to bude účinné. Politický regionální systém eh, má poměrně špatnou pověst. Rybáři je příliš nerespektují. A ostatně ani ti, kteří se zabývají životním prostředím, protože ta eh, velká městská centra mají z hlediska životního prostředí mnohem větší zájem. Děkuji. Sì, grazie Presidente. E, commissaria, certo che questo è un tema non facile. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, to je velmi důležité téma. Víme, že se nejedná jen o snížení kvót, ale zároveň musíme říci, jaké alternativy poskytujeme pro ty oblasti, které žijí z rybolovu. Takovéto politické rozhodnutí musí být rozšířeno právě o tento rozměr protože pocházím z dotčeného regionu, tak přesně vím, jak to vypadá, když vplouvají lodě do přístavu, ať už jsou to malé nebo velké lodě. A 90% těch lodí jsou právě ty menší lodě. A také ten výmět je nesmírně důležitý. Když se podíváme na eh, hloubku nebo ponor 120 eh, tak víme, že je to také eh, nebezpečné, protože když vyhazujeme výmět, tak to znamená, že je tak jako tak ohrožen život těchto odhozených ryb. Musíme dělat rozdíl, ale to řešení není zcela jednoznačné. A dávám vám zapravdu v tom, že právě se sousedními zeměmi nejen ve Středomoří, ale také na severu se musíme dohodnout, protože Norsko loví například velryby, nebo eh, eh, pretende krevety, nebo Island či Spojené království. Tady jde o to, aby všechny tyto země našly eh, společnou úpravu. A bylo by vhodné, a bylo by možné, aby uprostřed moře existovala určitá chovná zařízení, protože víme, že takzvané tři, jenom 3% z těch třetích oblastí ryb jsou schopna přežít. Takže bylo by dobré, aby skutečně jsme měli takovou to větší šanci eh, přežití. Ale eh, to, co jsem řekl, by bylo, znamenalo také obnovení eh, populace. Tak, aby někde v moři jsme vytvořili možnost pro obnovení mořské populace. Děkuji. Thanks. Last speaker is Bas Aykut. Thank you, Chairman, before you leave. <laughs> Um, and thank you, Commissioner, for, for coming. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařce za je jí projev. Nyní se ptám na konferenci OSPA, která se koná v Norsku. Nejnovější informace říká, že bylo stanoveno pět mořských chráněných oblastí na širokém moři. A to je opravdu dobrá zpráva z OSPy. EU je členem OSPy a proto se ptám, paní komisařko, jaké konkrétní politické akce uděláte na opravdu provádění a implementování těchto pěti chráněných oblastí. Takže jde o to, abychom opravdu dospěli ke konkrétním výsledkům. Děkuji. Paní komisařko, vidíte, je zde velký zájem o tuto problematiku. Takže začneme Marokem. Vaše informace je správná, jste velice dobře informován. Já již od července požaduji od Maroka informace o příjemcích, především na západní straně Maroka. Já jsem čekala na odpověď, kterou jsem zatím nedostala, takže ministr, se kterým se sejdete, nám odpověď nezaslal. Proto já ho opět budu kontaktovat a opět mu sdělím, že potřebujeme jeho stanovisko a také proto odkládáme rozhodnutí. Takže možná, že dokážeme stanovit další datum a uvidíme, zdali nám poskytnou informace, tak s nimi budeme diskutovat, ale jinak musíme skončit. Takže my nemůžeme prostě postupovat jinak. To je důvod pro odklad našeho rozhodnutí. Jde o to, abychom přesvědčili všechny, především zainteresované členské státy, což je Španělsko a Francie takže členské státy, které mají zájem o dohodu s Marokem a je třeba, že jsme vyčerpali všechny možnosti pro obnovu protokolu. Takže prosím, sdělte tuto informaci. My, potře- my jsme jim zaslali dopis a potřebujeme odpověď. Já mohu tady postupovat zvořile, ale oni nám musí poskytnou informaci, protože toto je zakotveno v dohodě já tady nechci nic z modrého nebe. Součástí dohody je, že nám mají poskytovat důkazy a informace o skutečných příjemcích. Takže by bylo dobré, kdybyste mu toto vyřídil a přinesl nám nejnovější informace. Děkuji vám předem. Pokud se týče externích vztahů, tak Fajerské ostrovy, e, Island a Makrely. My jsme o tom v radě diskutovali a problém je absolutně jasný. Tyto státy Island a Férské ostrovy zvýšily eh, své vlastní kvóty eh, v makrelách eh, unilaterálně a ani nám nezaslali žádné informace. Například Fajerské ostrovy, což je malá země, zvýšily své kvóty, svou kvótu třikrát a my to nemůžeme přijmout my se na ně musíme obrátit, to je také to, co děláme. Já nyní mám mandát od eh, rady, já jsem s Fajerskými ostrovy diskutovala, ale v případě, že Is, Island a Fajerské ostrovy nebudou flexibilní, pak budu muset vyčerpat všechny možnosti, jak jednat. Takže možné dojít i k tomu, že budeme možná muset přehodnotit rybolovné smlouvy, které jsme s těmito zeměmi podepsali. Je to velice závažný problém. Není to závažné, protože se to týká makrel, ale možná, že toto vytvoří pro nás precedentní případ. Jestliže Evropská unie chce také chránit populaci a chce také obhajovat naše pravidla, tak musíme také požadovat od svých sousedů, aby dodržovali pravidla. Nelze, aby si dělali, co chtěli. A také chci, aby Island dodržoval evropské aky. Tady e, také probíhá e, Eh, přístupové eh, jednání s Islandem. Já nechci z toho dělat vědu, ale musí eh, dodržovat komunitární právo. Ano, Baltické moře, ta jsem navštívila, také jsem diskutovala se rybáři a dalšími organizacemi. Tam to moře je znečištěné, máme hodně problémů. Vy jste také o těchto problémech Eh, hovořila a tyto problémy spadají do oblasti působnosti pana Potočníka. Ale já bych chtěla především vědecký důkaz, tak abych byla, abych eh, mohla poskytovat eh, spolehlivé informace. Vědecký říkají důkaz vědecké znalosti nám řekli, že můžeme zvýšit kvóty, protože populace je nyní zdravá a já nemohu toto ignorovat. Já nechci samozřejmě podceňovat vaše informace, ale já tady mám pravidla, jak postupovat. Já musím vycházet z vědeckých informací tak, abychom eh, mohli respektovat všechny zájmy. Ano, není to velký nárůst podle vědeckých důkazů, je to 10%, ale my se takto musíme chovat. Ale potom tady máme také e, populaci sledů a tam budeme muset také snížit kvóty takže já je musím přesvědčit o tom, že se mnou musí spolupracovat. Já si myslím, že k řešení v Baltickém moři dospějeme v rámci místní strategie rámcové strategie. Musíme také spolupracovat s environmentálními službami komise a s panem Potočníkem. My jsme například také hovořili o eutrofizaci, protože eutrofizace spadá také do oblasti pana Potočníka. Já tady nemohu nic dělat, ale my opravdu musíme zohledňovat v Baltickém moři vědecké důkazy. A o financování my sektor musíme reorganizovat. Já souhlasím s tím, co někteří členové již řekli o tom, a my jsme například poskytli hodně peněz na šrotování a také potom po šrotování jsme dali zase finance na budování výrobu nových lodí a po výrobě nových lidí, lodí se snížily populace ryb. A tuto situaci také musíme vyřešit. Jde o to, abychom získali nové finanční zdroje pouze na ozelenění politiky, na trvale udržitelnou politiku, také na selektivitu motorů a také, aby lodi odpovídaly našim pravidlům, takže to je všechno, co budeme kontrolovat. My opustíme financování šrotování v budoucnosti. Takže toto již nebudeme dělat. E, prostě takto musíme postupovat, jinak to není a budeme finance používat na jiné věci. Musíme také reformovat tržní organizaci trhu e, a nemůžeme dávat peníze rybářům na to, aby házeli ryby zpátky do moře. To nemůžeme akceptovat. To musí skončit, i když je tady také značná reakce. Co můžeme udělat? My si můžeme eh, ponechat peníze a pomáhat zpracovatelským výrobním organizacím na budování skladovacích mechanismů tak, aby měli dobré tržní politiky a také, aby lovili ryby, které dokáží prodat. Takže ideální by bylo, kdyby rybáři lovili jenom ty ryby, které prodají za dobrou cenu, které jsou také za, pro lidskou spotřebu, pro spotřebu ze strany lidí. Takže to by bylo to nejlepší řešení, ale musíme postupovat krok za krokem. Nemůžeme financovat výmět. Dáme peníze na skladovací mechanismy a na rozvoj e, tržní politiky, tak aby rybáři věděli, věděli, kdy mohou lovit, co mohou lovit a také musíme zabezpečit rovné podmínky pro všechny. Nevím, zda-li toto se nám podaří, ale budu se snažit, abychom měli rovné podmínky pro na ryby, které jsou ulovené v našich mořích a pro dovezené ryby. Také tady byly iniciativy týkající se označování, protože jsem přesvědčená o tom, že evropští spotřebitelé chtějí čerstvé ryby, které nejsou rozma, rozmrazené, i když by za to budou platit víc, jestliže o tom budou dobře informováni. Pokud se týče malého rybářství v malé míře, Tady potřebujeme diferencovaný režim. Já jsem o tom také diskutovala v radě s členskými státy a členské státy, sice ne většina, se touto věcí již zabývala a většina států, většině států se tato perspektiva nelíbí, ale my na tom budeme trvat, protože pobřežní rybářství je trvale udržitelnější. Na to jsou také fakta. Také mm, rybářství v malém rozsahu e, zaměstnává hodně lidí a také zabezpečuje přežívání pobřežních oblastí. Je důležité, aby ekonomická aktivita byla přítomná v pobřežních oblastech. Na tom musíme pracovat, také spolupracujeme zde s periferními oblastmi. Tento víkend jedeme do Skotska a budeme se snažit řešit tento problém. To, co se týká pobřežního rybolovu například, můžeme také eh, ty, tento rybolov Eh, financovat, můžeme jim dát také finanční pobídky na to, aby dodržovali pravidla, potřebují eh, nové nástroje, nové sítě, nové motory a tak dále a mu můžeme eh, také samozřejmě bychom měli kontrolovat velké průmyslové rybolovy a za jednu noc velké lodi uloví to, za jednu noc uloví e, průmyslová loď tolik, co e, malá, malý rybolov, malý rybář za, za celý rok. A pokud se týče akvakultury, tak u akvakultury bude také zvláštní rozpočtová linka a je třeba zabezpečit trvale udržitelnou akvakulturu a máme také určitá pravidla týkající se zdraví zvířat a také například e, obsahu antibiotik my musíme myslet na to, že máme také novou úpravu o organické akvakultuře, na to máme specifická pravidla a již jsme dostali požadavky na financování určitých projektů v této oblasti. Vlády však musí zaměřit svou pozornost na malé rybáře. Já jsem také slyšela od vás například o hlubinném rybolovu. Například ve středozemním moři toto hlubinej rybolov probíhá, ale nyní máme novou úpravu, která je výhodná pro e, pobřežní rybáře. V Řecku je jenom 200 nebo 300 lidí, rybářů, kteří mají velké lodi. A ty, tyto velké trolery ti ničí také eh, živ, eh, životní prostředí na moři, takže musíme mít dobré podmínky pro malé rybáře. Pokud se týče ospy, tak tam jsme také uděl, dospěli k dobrým výsledkům. Opravdu naše byla úspěšná a nyní jde o to, abychom definovali chráněné mořské oblasti. Zde budeme spolupracovat s panem Potočníkem, budeme eh, také spolupracovat s různými členskými státy, s Německem i se středomořskými státy. Co zde můžeme udělat? My tady musíme samozřejmě spolupracovat s členskými státy, Já budu respektovat princip subsidiarity, ale také musíme respektovat nařízení IUU a členské státy eh, nám by měly vrátit finance ale není snadné uvalovat sankce. Takže skutečně potřebujeme vaši pomoc a pomoc občanů, tak, abychom přesvědčili vlády o tom, aby udělali příslušné kroky, aby se zabezpečilo respektování pravidel. Děkuji. Thank you very much, Commissioner. I... Děkuji, paní komisařce. Opravdu jsem nabil toho dojmu, že se vám podařilo zodpovědět na všechny ty otázky, které jsem alespoň já zaznamenal. To je opravdu úspěch. My se asi brzy vrátíme k té otázce západní Sahary, protože je to důležité pro nás všechny. Děkuji vám. Well, the next issue. Dalším bodem našeho pořadu jednání je přeshraniční zdravotní péče. Paní Grostet, jakožto zpravodajka, prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Už nás tady bohužel není hodně, protože tento text je nesmírně významný. Je to škoda. chci jenom připomenout, že se zde jedná o směrnici, která se zabývá právy pacientů přeshraniční zdravotní péči. Od roku 2004-2005 pracujeme na této směrnici. Co tím chci říci? Chci říci, že nastal čas, abychom za nejlepších podmínek uzavřeli e, tuto směrnici. Máme relativně napjatý kalendář, ale víme, že vzhledem k evropským pacientům máme důležitou úlohu, takže nesmíme ztrácet žádný čas. Takže Napřed řeknu něco k textu a potom se vrátíme k základním bodům. Během španělského předsednictví došlo k určité schodě. Bylo to komplikované pro španělské předsednictví naleznout takovouto dohodu. Byl to spíš takový neočekávaný úspěch. A 23 členských států podpořilo tuto dohodu. Tři byli proti a jeden eh, se zdržel. 13. září minulého roku bylo formálně toto schváleno a předáno parlamentu. Proč máme tak naplněný kalendář? A to z toho důvodu, protože rada skutečně měla příliš mnoho času. A 13. září tohoto roku do 13. září tohoto roku uplynulo skutečně hodně vody. Jaký je cíl této směrnice? Cílem je objasnit práva pacientů tak, jak to vzniklo z judikátu soudního dvora. Je třeba skutečně zlepšit přeshraniční zdravotní péči jak pro pacienty, tak pro jednotlivé členské státy. Jde o to, aby došlo k náhradě těchto přeshraničních zdravotních péčí. A to tak, aby byla zachována rovnost. Jde, aby jednotlivé členské státy v této oblasti spolupracovaly. Existuje jedna zásada. Soudní dvůr již několikrát uznal práva pacientů. A naše dnešní role spočívá v tom, že musíme zakodikovat, zakodifikovat v legislativním textu to, co uznal soudní dvůr. Jde o to, aby byla zabezpečena právní jistota a aby došlo k jednotnému aplik, jednotné aplikaci práv pacientů všude v Evropě. Chci říci, že podle smlouvy co se týče eh, sociálních systémů, tak eh, ty jsou na jednotlivých členských státech, takže o nich nebudeme v tomto kontextu hovořit. Eh, jaké jsou takové ty základní body? V to, tento text je udělán pro pacienty, kteří mají potřebu se nechat ošetřit v zahraničí. Nejde o to, abychom podpořili lékařský turismus. došlo k prvnímu čtení. Zabývali jsme se rozsahem působnosti této směrnice, potom podmínkami pro proplacení přeshraničních zdravotních služeb a potom eh, se jedná ještě o další podstatný bod. Jde o zachování konzistenci a mezi nařízením 843, které mělo za cíl racionalizovat pravidla, která se týkají koordinace systému sociálního zabezpečení v jednotlivých členských státech. Já si myslím, že všichni to velmi dobře znají, hlavně i studenti, kteří se pohybují v rámci Evropské unie takzvané předběžné eh, autorizace, předběžné povolení. O co se jedná? Jedná se o to, že tomuto povolení podléhají nemocniční služby, velmi specializované služby a takové ošetření, které znamená zvláštní riziko jak pro pacienta, tak pro eh, populaci. Jedná se o pozměňovací návrh 55. Rada, rada rozhodla zcela jednoznačně, že eh, tam přidá určité eh, podmínky pro toto předběžné povolení. Jde o to, aby péče byla skutečně eh, na stejné a vyvážené úrovni. Ale eh, to nemůžeme akceptovat, protože eh, tento dovětek by umožnil odmítnout, umožnil odmítnout takovéto předběžné rozhodnutí aniž by to bylo zdůvodněno přesným způsobem. Něco takového nemůžeme schválit, protože se budeme nacházet před nejasnou právní situací. Opětně by se celá záležitost dostala k soudnímu dvoru. Je to tvrdý bod, ale nesmíme tady opustit od našeho názoru. Co to znamená toto předběžné povolení? Jde o to, abychom měli předběžné rozhodnutí pouze, pouze pakliže takovéto rozhodnutí Předběžné rozhodnutí by totiž mělo za následek ohrožení sociálních systémů daného členského státu. To by byl jediný důvod, proč je možno to, to předběžné předchozí povolení odmítnout. Ale chtěla bych říci, že Rada tady opět zavádí právní nejistotu, která spočívá v tom, že by neexistovalo možnost použít opravné právní prostředky. A teď se podívám na eh, motivy odmítnutí takovéhoto předchozího povolení. Evropský eh, parlament odmítl souhlas s takovýmto předchozím povolením a rada tady říká, jaké jsou důvody pro odmítnutí takovéhoto předchozího povolení. Je to takzvaný otevřený seznam a e, rada hovoří o obecných e, o důvodech obecného zájmu. Je to také nejasná formulace, takže tuto formulaci nemůžeme přijmout. Musíme mít totiž dispozici taková kritéria po odmítnutí, která by byla jasná a která by byla aplikovaná jednoznačně všemi členskými státy protože e, jde o to, aby existovala možnost podat opravné prostředky. Já e, jsem hovořila o důvodech, které jsou takzvanými klíčovými důvody, ale nejsou zas až tak důležité jako ty předchozí. Chtěla bych vás upozornit eh, na informaci pacientovi. Tato informace musí být jasně eh, formulována a měla by být formulována takzvanými kontaktními body. A tady jsou také eh, různé názory role těchto kontaktních bodů je důležitá, protože pacient by měl být k dispozici veškeré jasné, věrohodné a bezpečné informace. Parlament v prvním čtení si přál, aby tato národní kontaktní místa pracovala v rámci sítě, tak aby nedocházelo k duplikovan- k duplikování, ke zvojování určitých činností, aby pacient nemusel hledat informace u 27 různých kontaktních bodů. Ty národní kontaktní body musí předávat nejlepší informace dál, což znamená, že budou vyhledávat tyto informace u ostatních kontaktních bodů a jde o to vytvořit skutečnou síť. I zde existuje eh, názorový rozdíl s radou, protože rada poskytuje o hodně méně podrobností, než si přejeme my. Tyto kontaktní body by měly být podle našeho názoru nezávislé tak, aby informovali eh, pacienta v jeho vlastním zájmu. Co se týče ostatních bodů, tak tady máme různorodosti týkající se eh, právního základu. Eh, rada chce dvojí právní základ týkající se vnitřního trhu v Evropě a je, takže já si myslím, že můžeme skutečně tento dvojí právní základ schválit. Tady se dohodneme asi rychle. A co do oblasti působnosti, rada se domnívá a navrhuje, abychom vyloučili eh, péči trvalou, dlouhodobou a také eh, takzvané vakcinační kampaně. Já si myslím, že to můžeme eh, také schválit, protože máme zkušenosti z minulé zimy. Myslím si, že tyto výjimky můžeme schválit. Ale eh, pacienti, kteří trpí takzvanou vzácnou chorobou, ty musí dostat skutečně E, podporu v rámci legisla, e, legislativy vlastní země, protože někteří pacienti nemají možnost se nechat léčit e, ve vlastní zemi a my nemůžeme trestat toho eh, pacienta, který trpí vzácnou chorobou a říci mu, vy se můžete nechat léčit v jiném členském státě, ale my vám tady tuto péči neuhradíme. Musíme podpořit právě tyto pacienty se vzácnou nemocí. Další bod je předběžná platba. Evropský eh, parlament při tom, eh, co dojde eh, k předchozímu povolení, tak by neměl zaplatit více než tu částku, která by byla krata v jeho vlastní zemi. Co se týče eh, návrhu rady, tam není žádné odpovídající řešení, ale pro nás je to podstatné řešení, protože zatím existuje nejistota, co se týče eh, předběžného hrazení nákladů. Je E, třeba skutečně tady vycházet ze zásady subsidiarity a samozřejmě e, také zohlednit pacienty, e, kteří nejsou zas až tak movití. Další otázka je otázka důchodců žijícím v cizině. Parlament se nezabýval tady touto specifickou záležitostí. Rada chtěla zapojit otázku těchto důchodců žijících v cizině. Pro některé členské státy je to asi důležité a já si myslím, že to můžeme akceptovat. Je důležité, abychom neblokovali dohodu, kterou bychom mohli mít s radou. Tento eh, bod je poněkud takový citlivý, ale nemyslím si, že zbudí nějakou velkou reakci u nás v parlamentu. A potom etická volba, to je také důležité. Nařízení respektuje svobodu každého členského státu v tom, aby rozhodnout, jaké lékařské služby se mu zdají být přiměřené a vhodné. Žádné, naří, žádné ustanovení v této směrnici by nemělo spochybňovat tady tento, eti, tuto etickou volbu. Já si myslím, že někteří kolegové tím právě tato etická volba leží na srdci. Takže eh, ta otázka by měla být jasná. Další znevýhodněné osoby můžou existovat specifické náklady právě pro handipekované znevýhodněné osoby. A tyto specifické výdaje by měly být také zohledněny. Rada ale nepřevzala to, co eh, my jako parlament jsme navrhli, čili eh, tyto eh, osoby s postižením nebyly zohledněny. A potom evropský mediátor pro pacienty. Já si myslím, že by bylo dobré, aby takovýto subjekt vznikl, tak aby se zabýval stížnostmi pacientů. Rada se tím nezabývala. A já chci jasně říci, že já nejsem osobně přesvědčena, že je důležité, abychom se rozhodli o vzniku takovéhoto evropského ombudsmana pro záležitosti pacientů. Protože Vždycky, když dojde k nějakému problému, tak nemusíme vytvářet funkci mediátora či ombudsmana. A co se týče testovacích zón v těch přeshraničních regionech, parlament v prvním čtení rozhodl o možnosti určit takovéto testovací oblasti právě v přihraničí. Zdalo se nám to velmi inovativní, ale rada se o tom vůbec nezmiňuje. A já si myslím, že by bylo vhodné, abychom se vzájemně obohacovali o konkrétní zkušenosti, které jsme získali právě v těch přeshraničních oblastech, protože by pozitivně mohly sloužit všem. A na e, konec potom e-zdraví. Já si myslím, že existuje celá řada E, možností, například e, komitologie, ale rada vychází spíše z hlavních směrů. Podle mě je třeba se zaměřit na e-santé, e-zdraví, e-health a myslím si, že musíme se zaměřit také na nové technologie v oblasti zdravotnictví. Já jsem se zabývala všemi pozměňovacími návrhy z prvního čtení a myslím si, že je zapotřebí se zabývat eh, telemedicínou, eh, zabývat se eh, e-health, a to hlavně v těch oblastech, které jsou skutečně nesmírně důležité e-health a telemedicína jsou důležité. A potom vyhodnocení zdravotnické technologie je zapotřebí, aby jednotlivé strany se více zabývaly vyhodnocením těchto zdravotnických technologií. Všechny důležité strany eh, mají své znalosti, mají své know-how, tak, aby nám jasně řekli, jaké jsou jejich zkušenosti. Z toho důvodu jsem tam navrhla nebo zapojila eh, čtení eh, s také z prvního čtení, návrhy z prvního čtení. Eh, parlament chce, aby eh, se zapojili eh, do této směrnice také závěry soudního dvora. Já si myslím, že parlament jasně musí se zabývat těmito oblastmi, protože jsou důležité pro zdraví pacientů. Pacienti, kteří trpí, musí mít svá práva, která eh, musí být také uznána. My jako parlament eh, musíme uvést věci do pohybu a učinit vše proto, abychom velmi rychle, i když máme málo času, abychom velmi rychle nalezli řešení, které se bude snažit obhajovat všechny ty body, které jsou pro nás důležité vůči radě. Děkuji vám. Ja. Merci beaucoup. Děkuji, děkuji, Francois, za velice důležitý kus legislativy. Právě jsme slyšeli, jaké se navrhují směry. Rada v tomto případě je problémem a dříve nebo později se možná o tom dozvíme více, protože tady existují země, které nechtějí vůbec nic, některé chtějí málo, některé jiné země jsou nám příznivě nakloněny. A nyní si vyslechneme stínové zpravodaje jako první Dagmar Rodveren. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vy jste sám řekl, že to je zpráva důležitá a je to téma, se kterým jsme měli v parlamentu velké problémy. A musím výslovně poblahopřát Francois k této zprávě, která je skvělá. Je velice upřímná a loajální vůči první verzi, prvnímu čtení v parlamentu a reflektuje také průběh naše diskusí, ale tato, tento návrh je také ambiciozní. My víme, že François je sama ambiciozní a chce dělat dobrou práci, dobrou politiku. Já jsem si zprávu přečetla a já osobně bych to dokázala, mohla všechno podpořit ale my máme zájem o docílení výsledků a proto se chceme podívat na to, jak můžeme dospět k dohodě, aby tato legislativa také začala platit. Já jsem si přečetla společné stanovisko rady a samozřejmě rada nikdy nemůže mít perfektní společné stanovisko. Za 21 let se mi to nikdy nepodařilo, abych radě zateskala a řekla, ano, rado, to si udělala, ale výborně. E, co já tady ve společném stanovisku rady respektuji, je to, že se rada pokusila o to dospět k dohodě. A to bylo také v radě dosaženo velkou většinou, bylo toto společné stanovisko schváleno. To je velký výkon a to musíme také uznat. Proto musíme také přesně vidět, kde leží naše priority, kde jsme ochotní se radě přiblížit a kde také očekáváme pohyb ze strany rady. Já samozřejmě nemohu žádat o stejná práva jako zpravodajka, nebudu se zabývat všemi body, ale některými. Takže jedním bodem, který není nejdůležitější, ale který jsem sama předložila, a to je otázka vzácných chorob, rare diseases. My musíme reflektovat tento problém, že existují vzácné choroby, které nejsou hrazeny ve všech zemích, protože v této zemi například tato nemoc vůbec neexistuje. My musíme zajistit, aby ty, tito pacienti měli šanci léčit se tam, kde možnosti na léčbu existují. A já jsem přesvědčena, že možnost řešení s rajdou najdeme, abychom dospěli k dobrému rozumnému řešení. Potom bych chtěla také ještě upozornit na tři nebo čtyři aspekty. Je to především otázka předběžného schválení. My víme, že před prvním čtením jsme v našich frakcích jsme měli velice intenzivní diskuse, někdy byly to velice obtížné diskuse, ale my jsme se snažili dospět k dohodě. První čtení bylo obtížné, bylo těžké, ale dnes po společném stanovisku a poté, co uteklo trochu času, tak si myslím, že se dáme dohromady lépe. Takže předběžné povolení je to, co umožňuje e, Evropský soudní dvůr, také řekl, že e, členské země mají mít tuto možnost, ale prior authorization předběžná autorizace nesmí se stát nástrojem na to, aby legislativa šla ad absurdum, či byla eh, potom zrušena. Musí to být upřímné. Musí tady existovat přání mít eh, předběžné povolení pro určité případy. Ale ze společného stanoviska rady to pro mě tak jasně nevyplývá. A já si myslím, že na tomto místě bychom měli ještě spolupracovat. A pak bych se ještě chtěla vyjádřit k otázce, to je celková otázka kontakt kontaktních míst a zesítění kontaktních míst. Eh, Françoise hovořila, že je pro pacienty důležité, aby měli kontaktní místa, která budou existentní, která budou skutečně pracovat a budou poskytovat informace. Ale také sítě jsou důležité, aby docházelo k výměně informací mezi členskými státy o nejlepší praxi, o léčení a tak dále. A já si myslím, že musíme dát členským státům možnost, aby toto mohli dát svým pacientům k dispozici. Možná ne zítra, ale středně době. Ale možná, že také najdeme možnost definovat cíl a také nabídnout časovou flexibilitu. Pak bych se chtěla vyjádřit celkovému balíčku náhrad, u nahrazování, tedy placení úhrad. My musíme dospět nějakému systému. Možná, že to být systém voucherů, který umožní členským státům a také pacientům aby nemuseli předem platit velké zálohy a aby potom úhrada proběhla rychle. Já vím, že mnoho členských států má strach, že ta refundace nebude fungovat. Máme také příklady pro to členských eh, eh, v EU, že jsou tady členské státy, které dlouho eh, čekají na to, že úhra zdá, že úhrada například v případě úrazu je dlouhá. Takže to také rada by toto měla postrčit, aby refundace náhradu fungovala dobře. Potom tady máme druhý právní základ. Tady vidím že se můžeme domluvit. Jestliže se nám podaří, a tady hovořím e, především na adresu rady, jestliže se nám podaří u předchozím povolení a především u omezení toho, co je tam uvedeno, všechno to, co je uvedeno v článku 8, tak abychom dospěli k pozměněné definici. Myslím si, že článek 8. S tím se musíme ještě více zabývat, abychom ta musíme se zamyslet nad, to, nad tím, zdali zde uvedená omezení skutečně potřebujeme. A musíme se podívat také na tom, jak vypadají seznamy, které podléhají předchozímu povolení. A ještě dávám na zvážení jednu věc. Francois upozornila na to, jinak, že bude zase rozhodovat soudní dvůr. Jestliže příště bude rozhodovat soudní dvůr, pak nebude rozhodovat o jednotlivých e, případech pacientů, ale bude rozhodovat o nesprávné aplikaci práva a potom také vynese finanční sankce vůči členským státům, které legislativu neaplikovaly. O tom by se možná také v radě měli hovořit. Možná, že některé členské státy to chtějí riskovat, ale já to v to nedoufám. Pane předsedo, já doufám, že dojdeme k porozumění eh, a k dohodě. Já jsem dnes dopoledna také vedla rozhovor, kdy jsem zjistila, že někdy musím být také zdrženlivá, také ve vlastní frakci. Máme různé názory, ale to, co je nyní k dispozici, takže Myslím si, že když uděláme příslušné změny, pak jsme na úspěšné cestě. Ne, máme mnoho času. To znamená, musíme postupovat eh, disciplinovaně, ale také musíme mít přání chtít vyhrát. Děkuji. Takže chvála zpravodajky, která je upřímná a ambiciozní, to je opravdu dobré označení. A Nyní Antonia Parvanová. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda poblahopřála paní Françoise Grostet za její zprávu. Je to jedna z těch nejsložitějších a kontroverznějších záležitostí, s kterým jsme se věnovali v této sněmovně. A opravdu pod potřebuje naši spolupráci a podporu. Je to tedy situace, která svedla tři instituce, komisi, parlament a radu eh, do takových velice protichůdných pozic. A myslím si, že toto všechno vzešlo, vzešlo z judikatury soudního dvora která je, řekněme, ještě předběžná předtím, než byly vytvořeny eh, vš- eh, nebo stanovena všechna ta finanční uspořádání. Nyní se tu stanovují speciální výjimky pro pacienty, kteří by mohli mít více či méně práv než ti, která mají pacienti na národní úrovni. Státy by měly zůstat tedy koherentní vůči očekávání našich občanů, taková je ostatně naši eh, povinnost. A členské státy ale i v nedávné době na základě stávající krize eh, mají čím dál více problémů. A já bych chtěla zmínit konkrétně dvě eh, věci. V první řadě pacienti a jejich práva na záruku principu univerzality, co se týče přístupu k zdravotní péči v průběhu celého života pro všechny. Dále tedy e, otázka e, uplatňování judikatury soudního dvora a udržitelnosti národních zdravotnických systémů. Po implementaci této směrnice, pokud se nám podaří dosáhnout dohody, eh, si nepřejeme, aby toto vedlo k ještě větším potížím, než co bylo způsobeno dosud. A dále, co se objevuje v tomto návrhu? Národní kontaktní místa, články 6, eh, pozice eh, rady. V tom podporujeme paní zpravodajku. Ta dodává více obsahu tomuto ustanovení. Je tedy třeba zajistit, eh, že toto ustanovení bude jasné a pacienti budou informováni. Role kontaktních míst by měla být co nejvíce a nejlépe definována. Pak ta opatření týkající se proplácení nákladů článek 7. Ať bude rozhodnutí jakékoliv, eh, jakékoliv rozhodně by nemělo vést k nerovnostem eh, v rámci těch národních zdravotních systémů Samozřejmě národní úrovně jsou odlišné, ale v tomto konkrétním případě totiž pacienti budou exponováni nebo budou uh, zaznamenávat větší potíže a my musíme nalézt tedy způsob, jak Eh, toto eh, nepovede k většímu finančnímu eh, zatížení. Zřejmě tedy přijdeme s takovým unifikovaným systémem pro všechny pacienty. Článek 8 návrhu rady, tady se spíše přikláníme k verzi zpravodaje a parlament by to měl zaštítit výjimky pro předběžné autorizace pacienty léčící se, se s neběžnými chorobami. Tady toto je taková zvláštní situace, ve které se komise snaží eh, řádně eh, zodpovědět a v době, kdy jsou tu tedy požadavky takového toho druhu pacientů i organizací, ale toto zřejmě není to správné místo, protože to je v podstatě jenom výjimka z celé směrnice a mohla by vést k nerovnováze a diskriminaci mezi pacienty s těmi neběžnými chorobami. Samozřejmě budou tu určitě takoví pacienti, nicméně celkem tu máme 11 milionů pacientů se vzácnými chorobami, takže si můžete představit, jaký druh cestování eh, by to způsobilo, pokud řádně tedy neobsáhneme ustanovení eh, v této věci. Pokud eh, tyto pokud zvolíme určitý přístup, takovýto přístup v této směrnici, tak jiné skupiny, které nebudou tak početné, eh, by také mohly eh, sdělovat to, že jejich zájmy nejsou obsaženy. Otázka elektronického zdravotnictví. Toto může vést opravdu k navýšení účinnosti a inovaci Nebudu o tom více hovořit, protože už jsme o tom několikrát hovořili, ale mám otázku, když hovoříme o technologickém zdravotnickém zhodnocení. Návrh 88 paní zpravodajky navrhuje o přenositelné informaci a opravdové účinnosti eh, zdravotnických zařízení, ale takovýto termín používáme i v místech, kde hovoříme o té o zhodnocovací technologii a o jejím zavádění na trh. Takže bych byla ráda, kdyby nám to paní zpravodajka objasnila, co si přála tímto dosáhnout. Děkuji. Bas, pět minut maximálně. Ano, já se pokusím hovořit eh, v tomto časovém limitu. Já bych v první řadě rád poděkoval paní zpravodajce za toto obsáhlé téma s tak zásadními otázkami, jak řekl kolega Klot, opravdu bude zásadní zajistit, aby rada a parlament v rámci toho druhého čtení se přiblížili. Myslím si, že jsou tu ale ještě stále tři hlavní záležitosti na té naší straně, kde si myslíme, že bychom tomu měli dát větší sílu, jak řekla i paní zpravodajka. Vesměs všechny ty ostatní body v těch mohu zpravodajku podpořit. Opravdu paní zpravodajka eh, pracovala velice dobře, když to zdůraznila i z toho prvního čtení. První věc, kde musí ještě probíhat debata i v rámci parlamentu, ta předběžná autorizace. Velice souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že když hovoříme o těch důvodech pro zamítnutí předběžné autorizace, musíme hovořit opravdu um, vyčerpávajícím seznamu a toto je tedy důležité i pro paní zpravodajku, ale paní zpravodajka nezmiňuje důvody, na základě kterých se může zamítnout to proplacení. A v tomto by parlament měl být také jasnější, protože si myslím, že jsou tu důvody obecného zájmu, jako například zachování finanční rovnováhy zdravotnického systému. Tam jsou důvody pro odmítnutí, proplacení. Myslím si, že e, tato záležitost by měla být ještě projednána i v parlamentu. Pak Otázka plateb. Eh, je to důležité téma, ale já do určité míry nechápu postoj zpravodajky. Pokud jste pacientem a vyhledáte léčbu v jiném členském státě, tak samozřejmě musíte podléhat eh, pravidlům toho členského státu. Pokud eh, nějaké navýšení platby v tom druhém členském státě je vyžádáno, tak eh, si myslím, že i tady v této věci by tyto platby v hotovosti měly být ještě pozměněny. Další, třetí bod, ty vzácné choroby. Zase bychom toto měli více propracovat v postoji stanoviska. Není zmíněno, že by to bylo nepřijatelné, nicméně vzhledem k určitým možným výjimkám, ke kterým by mohlo dojít. S tím já nesouhlasím a myslím, že i ostatní kolegové liberálové s tím nesouhlasí, takže tady nad tím bychom se měli zamyslet nad způsobem, pokud jste tedy léčen na vzácnou chorobu, tak by členské státy měly vysvětlit, jaké jsou důvody zamítnutí té předběžné autorizace. Takže vzácné choroby, ty navýšené platby, a předběžné autorizace. To jsou tedy ještě tři záležitosti, ve kterých by se měl pohnout ještě i samotný parlament. A nejdůležitější tedy je, aby parlament měl opravdu silný postoj a potom tedy, až pohovoříme v druhém čtení s, par- s radou, měli bychom se společně přibližovat. Děkuji. Děkuji. Pan Milan Sabrnoch. Děkuji. Kolegyně a kolegové, já bych také rád poděkoval paní zpravodajce Grostet za práci, kterou odvedla. Celá ta tematika je velice rozsáhlá a komplexní a já bych se rád vyjádřil jen k některým částem, k některým principům. Připomínám, že chceme zlepšit právní jistotu občanů, tedy všech občanů, nejenom těch, kteří si dovedou lépe vyhledat informace. Nechceme řešit právní jistotu národních zdravotních systémů. Co se týče dostupnosti informací, chceme, aby měl každý možnost využívat přeshraniční péči tehdy, když to potřebuje a k tomu potřebuje znát pravidla a zásady, podle kterých se rozhoduje a to předem. Informace musí být dostupné ve srozumitelné formě a to i pro osoby se zdravotním postižením, pro které jsou běžně publikované informace špatně dostupné. Žijeme ve 21. století a proto máme právo žádat, aby všechny informace byly dostupné v elektronické formě s možností vzdáleného přístupu k těmto informacím. A v tom smyslu také předložím některé pozměňovací návrhy. Cílem základním parametrem zdravotní péče, a to i přeshraniční, je kvalita a bezpečnost této péče. Na to nesmíme zapomínat. Bezpečnost a kvalita péče, která je poskytována na různých místech za sebou, je podmíněna návazností, kontinuitou těchto, této péče. A tato kontinuita je podmíněna předáváním informací. Je jasné, že informace, které jsou vedeny v elektronické formě, se lépe zpracovávají, třídí, sdílí a předávají a podmínkou pro jejich sdílení a předávání je interoperabilita, aby byly navzájem srozumitelné jednotlivým uživatelům. Velmi důležité při zdravotní péči jsou informace, které vznikají a které každý pacient má. Každý, kdo chce čerpat zdravotní péči v zahraničí, proto musí mít právo získat a vzít si sebou všechny své zdravotní informace, stejně tak jako každý, kdo v zahraničí péči čerpal, musí mít právo získat a odvést si sebou zpět domů všechny informace o péči, kterou čerpal. A pokud tyto informace existují v elektronické podobě, jsem přesvědčen, že pacient musí mít právo v této elektronické podobě informace získat tak, aby je mohl dále využívat a proto musí být zase tyto informace v interoperabilní srozumitelné formě. Jak k té interoperabilitě dojdeme? Interoperabilita zdravotních informací je tedy podmínkou návaznosti kvality a bezpečnosti péče a je tedy v zájmu občanů členských států, aby byla rychle vytvořena pravidla, která umožní tyto interoperabilní systémy vytvářet a provozovat. Praxe ukázala bohužel, že členské státy samostatně společná pravidla nevytvořily a proto je účelné dát komisi pravomoci, aby taková pravidla vytvořila komise. Jde především o pravidla identifikace a autorizace a o definici obsahu elektronického zdravotního záznamu. Ještě bych se rád vyjádřil k e-preskripci my chceme zaručit občanům možnost vyzvednout si předepsaný lék v kterékoliv členské zemi Evropské unie a této potřebě právě nejvíce vyhovuje elektronický recept. A proto potřebujeme interoperabilní, navzájem kompatibilní datový formát receptu, který může vytvořit právě komise. Pro ověření pravosti vydaného receptu je potřeba také zajistit možnost přímého kontaktu mezi lékařem, který recept vystavil, a lékárníkem, který lék vydává. Hovořili jsme zde o inovacích. Provádíme eh, vyhodnocení efektivity nových zdravotnických technologií. Je jasné, že sdílení poznatků a výměna zkušeností při posuzování efektivity nových technologií je správnou cestou, jak si navzájem pomáhat a pro důvěryhodnost a účinnost tohoto procesu je podle mého soudu nezbytné zapojit do něho všechny stakeholdery, především tedy zdravotníky, pacienty, vědce a průmysl. Závěrem bych se vrátil ještě k eHealth, dovolte mi 20 vteřin. Je jasné, že spolu předběžným povolením a vzácnými chorobami právě kapitola eHealth je důležitou kapitolou projednávané směrnice je zde velký prostor pro rozvoj v rámci Evropské unie. Já se tím tématem dlouhodobě zajímám a rád bych oslovil poslance s cílem vytvořit neformální pracovní skupinu právě na toto téma a jenom bych chtěl podotknout, že již paní komisařka Reding projevila zájem s takovou skupinou komunikovat. Děkuji. Děkuji panu Cabrnochovi, e, to byli stínoví zpravodajové, kteří přišli e, ke slovu. Pan Rossi jako první na řadu. Na řadě. E, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Upřímně řečeno, mám skutečně velké nejistoty, co se týče proveditelnosti eh, tohoto textu. Samozřejmě by bylo dobré, aby pacienti měli možnost volného povybu a tak využívat zdravotnické služby toho charakteru, které v domovské zemi neexistují. Ale nemyslím si, že může existovat takový systém, který se postará o to, aby některé země nebyly zaplaveny, takové země, které mají lepší zdravotnický systém. My nehovoříme o takzvaných standardních nákladech, my nehovoříme o minimálních nákladech na zdravotní péči. My hovoříme o volném pohybu pacientů a jde o zkracování takzvaných čekacích seznamů. A já se Ptám paní zpravodajky, stát A nemá žádnou dobrou zdravotní péči a je řečeno, že pacienti mají eh, právo si vybrat eh, stát A nebo stát B. Stát A eh, má dobrou zdravotní péči, druhý nemá žádnou dobrou zdravotní péči. Jak může ten stát, který má dobrou zdravotní péči a do kterého bude proudit toky eh, pacientů, jak může vydržet takovýto nápor, co se týče eh, nákladů a co se týče poskytované lékařské péče? Protože existuje také povinnost náhrady domovského státu pacienta, což znamená, že se nebude jednat o úhradu reálných nákladů, ale pouze takových nákladů, který domovský stát stanoví. Může to být třetina nebo může to být pouze pětina. Veme tomu Itálii. My máme národní zdravotnický systém, ale e, za ten zodpovídají jednotlivé regiony. Některý e, stát, například příhraniční stát, e, bude pod návalem tisíce a tisíce pacientů. Co to znamená? Že systém daného regionu se zhroutí, anebo tento stát bude muset proplácet tyto náklady jinému státu. Paní zpravodajka chce vyškrtnout jedinou ochranou doložku, kterou ponechala rada v textu. Jedná se 7, o článek 7, pozměňací návrh 55. Tady se hovoří o tom a předseda přerušuje řečníka, protože říká, že má tři minuty pouze k dispozici. Pěta Líze. Děkuji, pane předsedo i z mé strany, abych chtěl poděkovat François Grosset, protože si myslím, že je to nejdůležitější zpráva o zdravotnictví, kterou máme k dispozici. Byla vypracována e, s velkou péčí a s velkými znalostmi a vědomosti. Já bych chtěl v souvislosti s Orestem Rosim poukázat na to, že bohužel příliš často uh, se díváme na, ty, na těch několik málo problémů, které jsou spojeny s přeshraniční péčí. Já e, slyším od našich lékařů prostě, že lékaři právě z přeshraničních oblastí se těší na e, takovouto e, přeshraniční péči. My nemůžeme hovořit vůbec o nějakém přílišném velkém přílivu takovýchto pacientů. A e, to, že bude hrazena pouze třetina nákladů, to eh, nevyplývá ani z tohoto nařízení, ani z návrhu komise. V každém případě chceme postupovat v zájmu pacientů a i poskytovatele eh, za zdravotních služeb mohou, posky, eh, mohou profitovat eh, z tohoto postupu a nemůžeme situaci dramatizovat. Já podporuji zprávu François Grosset a na třech místech bych chtěl skutečně zdůraznit, že potřeba změn ve stanovisku rady, jako například eh, osmdesátka, což jsou tak zvané vzácné nemoci. Já si myslím, že tady bychom měli výjít radě vstříc, abych se zmínili vůbec vzácné nemoci. Zda 47. projde v této formě, to nevím, ale měli bychom se o to zasazovat, protože by došlo k určitému ulehčení právě v takových případech, když ta péče v daném domovském státě není dostupná. Co Dagmar Rothman řekla, že eh, tato nemoc neexistuje, ale asi se přeřekla, protože eh, eh, tato vzácná nemoc existuje, a neexistuje její ošetření. Děkuji také za pozměňovací návrhy 1 až 5, tady se jedná o tu diverzifikaci a děkuji také za 53, to je otázka, která se zabývala vouchery. Vím, že je to důležitá otázka, máme na ní různé názory ale přímo zvolení občané a občanky musí vědět, že pacienti nezůstanou sedět na svých penězích. Samozřejmě, když ten poskytovatel nedostane své peníze rychle, tak to není dobré. Ale ještě horší je, že když pacient provádí předběžnou platbu, takže třeba za ní nic nedostane. Já si myslím, že bychom měli Francois posílit záda v tomto vyjednávání. Děkuji bardzo. Přiznám se, že jestli chodí o... Děkuji. Já si musím přiznat, že co se týče zprávy paní Grostet, je to opravdu výtečná zpráva. Ona je zde takovým zástupcem či velvyslancem všech pacientů v Evropské unii a myslím si, že bychom jí tedy měli být všichni vděční za odvedenou práci. Já jsem ráda, že se podařilo dospět ke kompromisu s radou. Možná to nesplnilo všechna naše očekávání, ale alespoň to načrtlo určité problémy, s kterými se stýkají některé členské státy. Tato směrnice byla intenzivně sledována ve všech členských státech i na úrovni rady i parlamentu. I v tom prvním čtení víme, že tu byly určité kontroverze a víme, že kompromis není lehkým kompromisem, protože se nepodařilo uspokojit všechny zúčastněné strany. Ale je třeba říci, že pokud se dosáhne takového kompromisu, eh, kde jsou zaznamenány všechny ty základní podmínky pomoci pacientům, tak to budou respektovat všechny strany a bude to obrovským krokem vpřed pro parlament. Uh, také je mi jasné, že ta směrnice o právech pacienta eh, je eh, velice zapotřebí a že pacienti by měli mít možnost poskytování zdravotní péče i v jiném eh, členském státě. A pokud se v daném členském státě neumožní rychle pacienta léčit, tak je to opravdu velice dobré řešení v těchto případech. Toto řešení má v podstatě vliv na práva pacientů a také na zlepšení zdravotnické péče na úrovni celé Evropské unie. V těchto eh, ustanoveních se nehovoří o vytvoření nějakého jednolitého systému, protože každý členský stát má své zdravotnictví. Je to v podstatě takové rozšíření možnosti léčby a dostupnosti léčby v jiných zemích. Já vím, že mnoho členských států má výhrady, i Polsko mělo výhrady eh, s tím vším, co se týče zdravotnické turistiky, ale myslím si, že v tomto by neměl být problém. I když víme, že určitou brzdou v tomto systému je skutečnost, že členské státy musí pokrýt ty náklady, které v, se v tom členském státě platí za podobný druh péče. Takže pokud si pacient bude chtít vybrat eh, určitou zemi, tedy aby byl léčen v jiném členském státě, podobně jako eh, ve svém členském státě, bude tedy platit za své kapsy, to není zas až tak všeobecné přestože eh, mnoho zdravotních úkonů je v Polsku oceněno jinak než v Německu, tak víme velice dobře, že tu není nějaká velká zdravotnická turistika mezi těmito dvěma zeměmi. Ale je to důležité, pokud ta pomoc bude muset být poskytována okamžitě a také co se týče nehod. A já souhlasím s 99% eh, s paní Spravodajko. Myslím si, že její přístup je dobrý. Myslím si ale, že nesmíme zapomenout na to, že Španělsko vedlo právě tu blokuj... Eh, že Španělsko odblokovalo tu blokující menšinu. A chtěla bych objasnit také některé věci, proti kterým bylo Španělsko. Máme tu tedy eh, členský stát, eh, eh, odkud pochází pacient, a pak je tu členský stát, který pacienta vyléčí. A samozřejmě, že v Evropě máme mnoho odlišných systémů zdravotnictví. Samozřejmě se můžeme postupně trochu zbližovat. Máme tu členské státy, které třeba od určitého věku neléčí pacienty s rakovinou prostřednictvím chemoterapie, ženy třeba nad 65 či 70 let v některých státech s rakovinou nejsou léčeny. Víme, že je to velice nákladný druh léčby a já to říkám velice jasně, i když to asi není ve statistikách, existuje z tohoto důvodu zdravotnická turistika. Samozřejmě, kromě toho, že tu byla celá řada pobývajících osob, které tedy v té jiné zemi pobývaly s, s důvodem léčby. A co tedy vzešlo z rady? Myslím si, že je důležité, myslím, že je to zřejmě případ německých a britských občanů, kteří žili ve Španělsku a měli potíže s následným návratem do své země. Nyní tedy někdo eh, může být rezidentem v jedné země a vrátí se do té své země původu a bude chtít tedy, aby měl znovu ta svá původní eh, práva. Je tedy zapotřebí, aby občané, kteří řádně platí své daně, aby se vždycky mohli vrátit do své země a mít tam všechna ta práva. Pra- Španělsko se postavilo proti dvěma věcem v té první verzi ta země, která přijímá nemocného, tak byla podrobena tomu, že pacient si mohl e, zvolit tu nemocnici, kde, měl, e, kde, kde mohla být provedena operace. Některé země měly e, určité omezené kapacity občanů nebo cizích státních příslušníků, které mohli léčit. Například jsou nemocnice, které stanovují, neprovádíme více než 50 nebo 90 operací srdce za rok. A myslím si, že je dobré, aby eh, podobné věci eh, opravdu začaly být zaváděny. Že budeme tedy stanoveny určité námitky, stanovovat určité limity a zjistíme, jak to bude fungovat eh, ten, ta zdravotnická turistika všechno totiž ještě více omezuje. V dnešní době systém není regulován, ale poté, co bude směrnice schválena, bude třeba tedy žádat o povolení. Řečnice byla přerušena. A máme na seznamu už jenom tři řečníky. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že musíme chválit to, jak paní Krosetová velmi důsledně spochybnila stanovisko komise. Pro mě jsou důležité tři věci. Domnívám se, že váš návrh v souvislosti s předchozím povolením je o hodně precizněji formulován než návrh rady. Z toho důvodu bych ho podpořil. Rovněž důležitý je informační systém. Důležitá je také otázka, že pacient má právo na odpovídající informace. Ale ještě jsme nezúraznili jednu věc. Poskytovalé péče a ti, kdo nabízí péči, ty si musí přesně uvědomit, kdo je pojištěn a kdo ne. A tak se můžeme vyvarovat pozdějších diskuzí. A jedna věc, která nebyla zmíněna, to jsou zúčtovací organizace. Systém zúčtování, kde se bude konat to zúčtování, to nevíme ale v každém případě by měl probíhat rychle, spolehlivě. A aby tomu tak bylo, tak musíme tuto problematiku vyřešit, protože ne všude v Evropě se platí eurem, takže také směný kurz musí být vyřešen. A chci upozornit kolegy také na to, že v rámci diskuze s radou musíme učinit naše rozhodnutí kvalifikovanou většinou, pakliže se chceme prosadit. Při přípravě tohoto rozhodnutí v jednotlivých výborech, ale také na plenáce, musíme dbát na kvalifikovanou většinu. Pakliže ji mít nebudeme, tak se nemůžeme asi prosadit. Existují také ještě některé diskrepance, jako například v určitých pozměňovacích návrzích by něco mělo být formulováno přesněji. My máme takovou dlouhodobou problematiku a já bych chtěl říci, že třeba ji vyřešit. Nesmíme se točit v kruhu. Schöner, schöner Vergleich. Linda McEwen. Um, um, Děkuji. Pokud se týče předchozího povolení, tak tady budeme muset také hovořit s radou, abychom dospěli k dohodě. Paní Grostet, ano, máte pravdu, že to je kapku hodně otevřeno, ale já si myslím, že to, co se nedá dělat, nemůžeme dělat, ale je třeba přesně stanovit limit pro předchozí povolení vzácné choroby. My musíme také udělat návaznost na 883. Lid kde mohou jít do zahraničí a také pro pacienty je to výhoda, protože veškeré náhrady, náklady jsou uhrazeny, ale já si myslím, že by pro vzácné choroby by neměla být předchozí povolení. Nedávno byl takový případ v Nizozemsku u multiple sclerosis a lidé eh, prostě nebyli správně ošetřeny. Takže někteří lidé by opravdu měli mít na toto právo. A já chci podpořit zpravodajku v eh, výměně zkušeností o špatných postupech a to jsou pravidla 72-73, kdy musí samozřejmě zpráva vědět, že e, lékař je kvalifikovaný. My jsme měli takový případ ve Velké Británii, kdy jsme nevěděli, že určitý lékař měl problémy v Německu. A také pokud se týče náhrady z refundaci, ale to může také trvat celá léta, než jednotlivé členské státy zaplatí. A jak potom soukromá nemocnice by akceptovala v nemocnici, e, když by měla čekat celá léta na úhradu. A my přece chceme, aby pacienti měli právo cestovat a léčit se v zahraničí, ale nesmíme jim v tom bránit. My nemůžeme vytvářet místo ombudsmana a velkou byrokraci. Ovšem na druhé straně, na kontaktních místech musíme mít také přiměřená kontaktní místa. Nemůžeme očekávat, že vlády vytvoří kontaktní místa, která budou dávat informace o léčení v zahraničí protože vlastně takováto místa neexistují ani v jednotlivých zemích. Je by zajímalo od komise, o kolika lidech hovoříme, kteří to požídají, protože my jsme velice šťastní a ten kolega, který hovořil potom o receptech, které budou přístupné a interoperabilní a tak dále. My na to nestanovujeme rozpočet. E, my nejsme ministři zdravotnictví. My nemůžeme. Já mám ještě na závěr jeden velice důležitý bod. E, pokud se týče harmonogram, ve čtvrtek je deadline na pozňovací návrhy a je to velice brzy. A k tomu se ještě vrátí zjistíme. Potom o tom budeme diskutovat. do eh, Já bych se chtěl vyjádřit eh, k návrhu 22, stanovisko Rady 39. Francois tu velice dobře poskytuje možnost odvolání se v případě, že pacient nedojde, nedostane ten předběžný souhlas. To je velice závažná situace a je třeba říci, že stanovisko a rady zní tak, že tedy kritéria, která jsou napojena na splnění podmínek, Toto si je možno vykládat e, velice všeobecně a já se právě bojím takovýchto velice všeobecně řečených ustanovení. protože v době ještě komunismu jsem dostal cestovní pás s takovou všeobecnou poznámkou, že to spadá pod všeobecný zájem. Takže takovéto formulace nebo takovým formulacím kterým jasně eh, nerozumíme, je tedy třeba stanovit, že určité povolení je možno vydat jen za nebo povolení nemůže být poskytnuto v, eh, ve chvíli, kdy to může ohrozit společnost. Takže já nevím, co to znamená, tady toto bezpečnostní riziko. Uh, Myslím si, že toto je třeba velice přesně specifikovat, za jakých podmínek se to zamítne. Předáme slovo o komisi generální ředitel DG Sanko. Chairman, and I... Děkuji, pane předsedo. Poděkuji paní Françoise Grosset za zprávu, proto jsem tady také dnes, proto já jsem chtěla být přítomna při první rozpravě, abych znala stanovisko Envy. Vy víte, že návrh komise na začátku byl velice ambiciozní a my vítáme vaše první čtení. My jsme rádi, že v prvním čtení jste nás podpořili. Ale potom jednání v radě byla velice složitá, stejně tak, jak to řekla Dagmar. Bylo to velice složité, protože jsme byli téměř v situaci, kdy jsme málem stroskotali a potom ministři Eh, říkají, že to je základní právo pacientů a musí udělat ústupky. A my se tady zabýváme oblastí, kdy je členské státy Eh, má, eh, mu hovoří vždy o rozpočtech. Rozpočet to jsou peníze, zdraví to jsou peníze a ministři zdravotnictví mají určitou odpovědnost vůči trvalé udržitelnosti národních systémů. A z tohoto důvodu my jsme jako komise podpořili společné stanovisko, které také zavedla předchozí povolení, které nebylo původně součástí našeho návrhu, protože my jsme pochopili, že toto je rozhodující bod pro členské státy. Já si myslím, a opět chci citovat Dagmar, toto musí být opřímná věc. Existuje situace, kdy členský stát musí být schopen říci, já nedám povolení, protože toto by představovalo ohrožení mého eh, zdravotního systému. Ale musí to být upřímné, nesmí to být diskriminace. Proto musíme vytvořit systém, eh, a, eh, který umožní ministrovi zdravotnictví říci, ne, já si to nemohu dovolit, nemohu to zaplatit. Ale na druhé straně, jestliže tady není důvod, například finanční udržitelnosti, pak bychom měli mít definitivní seznam, protože pacienti musí vědět, co mohou očekávat. Nemůžeme mít otevřený seznam. My jsme podpořili otevřený seznam, ale eh, myslím si, že členské státy se mohou shodnout na uzavřeném seznamu. A pokud se týče prioritizace, tak parlament se bude muset posunout a paní Grostet se bude muset pohnout směrem k radě. Informace pacientům je důležité aby tito pacienté dostali určité informace. My tady hovoříme, dnes existuje méně než 1% přeshraničních pacientů a my očekáváme, že tato směrnice jejich počet nezvýší, protože lidé dávají přednost léčení doma. Nikdo nechce jít na léčení do zahraničí. My tady hovoříme o nárůstu o maximálně 1%, takže počet zůstane omezení. Takže si my myslím, že můžeme poskytovat informace pacientům a pokud se týče zabezpečení toho, aby pacienti měli prostředky na přeshraniční péči, tak tady by měly být určité zálohy a protože tady bude také systém předchozího povolení, potom členské státy budou vědět, o čem se hovoří a také, jaké peníze se tam točí. To znamená, aby se zabezpečily zálohové platby. Pokud se týče vzáčních chorob, toto nařízení může reagovat, poskytnout odpověď na vzácné chorobědi, protože osoba, která má vzácnou chorobu pak může žádat o předchozí povolení a může jít se léčit do zahraničí. Ale často lidé vůbec nevědí, že mají vzácnou chorobu, protože tam není v té zemi diagnostika. Jestliže vy se domníváte, že toto nařízení také zlepší informaci o vzácných chorobách, protože to také združí diagnostické možnosti. Komise také nás požádala o poskytnout počet pacientů, který se to týká a také kolika finančních prostředků se to týká, protože my nemůžeme očekávat, že národní rozpočet zaplatí veškeré léčení vzácných chorob, ale my musíme dospět eh, k rovnováze a pokud se týče e-health, my jsme i v radě bojovali to, za to, co je v příloze, tak, aby extenzivní kompetence byly pro definování standardů a proto si myslíme, že toto je důležitá věc. I zdraví Eh, eh, poskytne bezpečnost pacientů, také eh, efektivitu vydaných prostředků. Proto se domníváme, že budeme potřebovat e-health a budeme potřebovat také právní základ pro komisi, tak aby mohla fungovat s členskými státy. Pokud se týče kritérií kvality, tak tady se domníváme, že je důležité, aby směrnice obsahovala základ pro práci e, na bezpečnosti pacientů a kvalitě péče. Dnes nemůžeme na evropské úrovni stanovit společná kvalitní e, kritéria, protože situace je velice roztříštěná, ale společné stanovisko nám dává základ, protože oni říkají, že uznávají, že na, záleží na státu léčení, aby stanovil kritéria kvality ve své zemi. Takže domácí země stanoví kritéria kvality. A potom v druhém členském státě, který hradí, tak tady se řekne, ano, jestliže v domácím členském státě se toto neuznává jako kritérium kvality, tak já to neuhradím. Takže toto je metoda, jak se začít pohybovat směrem směrem k uznání společných kritérií. A na závěr, já se domnívám, že to, to je legislativa, která je zásadní, základní, nejenom proto, že uznává a nejenom, že stanoví je právní základ pro pacienty pro výkon práv, ale vytváří se také eh, právo na spolupráci, koordinaci a aby se vytvořil lepší, efektivnější systém. Je le, eh, tady integrovaná oblast kooperace, proto já žádám, že musíme dospět ke kompromisu rychle, bude by škoda, Eh, jít do dohodovacího řízení, které by bylo složité, takže pokusme se schválit jako parlament stanovisko, které by umožnilo dohodu s členskými státy. Děkuji. Okay. Thank you very much for this... Děkuji za tato vysvětlení. François nám provedla opravdu rozsáhlý úvod a nemáme příliš mnoho času, takže vám můžeme dát slovo tak na dvě minuty a potom se ještě dostaneme k pozměňovacím návrhům. A omlouvám se těm kolegům, kterým jsem musel přerušit mikrofon. Takže prosím, paní zpravodajce, dvě minuty. A pane předsedo, budu velmi stručná. Dobře jsem si vyslechla veškeré názory kolegů a děkuji jim všem protože všichni vědí, že musíme pokročit a že se všichni snažíme docílit určitého textu, který by byl zajímavý pro pacienty. Chci ujistit některé kolegy, kteří měli některé pochybnosti, že dojde například k inflaci, využívání určitých služeb v některých členských státech ale doopravdy se to týká eh, malého počtu procent, méně než jedno procento evropské populace bude dotčeno takovýmto způsobem. Každý dává přednost přeci péče ve vlastní členské zemi. Musíme to vše realizovat. A když bude existovat předchozí povolení a když bude existovat úhrada, členským domovským státem, tak eh, to znamená, že situace je jasnější a odpovídá na ty pochybnosti některých eh, kolegů. Musíme vás ujistit o tom, jak vypadá situace. Tyto problémy budou odstraněny, protože máme odpovědi na tyto problémy. Musíme pokročit proto, abychom nalezli kompromis a když by se nám to podařilo ve druhém čtení, tak si myslím, že by to byl velký úspěch pro Evropský parlament. Je to e, důležité, protože jsou velká očekávání. To, co vám předkládáme, to je doopravdy e, dopad judikátů soudního dvora a nic jiného. Děkuji. Je to skutečně dokument, který je důležitý pro miliony a miliony lidí. Z toho důvodu také chápu, že kolegové jsou skutečně velmi angažovaní, včetně pozměňovacích návrhů. 27. 28. října musíme hlasovat ve výboru. Potřebujeme nejméně 14 dní pro zpracování těch pozměňovacích návrhů. 30. září 18 hodin je teda deadline pro poskytování těchto návrhů. Já si myslím, že společné stanovisko je známo od května, takže 30. září v 18 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy. Děkuji všem kolegyním a kolegům za účast a vaše pozměňovací návrhy můžeme eh, předávat nebo můžete předávat eh, elektronickou službou. Děkuji tlumočníkům, děkuji komisi, děkuji paní Grosetové a tím uzavírám dnešní zasedání.